Hello everyone. Dobrý den všem. Dobré odpoledne. Zkusme se držet našeho časového programu, kolegové. Zaujměte prosím místa. Připravte se na nesmírně zajímavou pátou část a už si můžete začít připravovat otázky. Vítám tedy všechny z vás na našem slyšení o azylu a o volbě účinné nápravy. To je velice důležité téma a právě to bude eh, předmětem následujícího kola. Eh, právo na účinnou nápravu je součástí charty eh, základních práv Evropské unie a jak víme, i eh, v smlouvě o fungování EU je na tuto chartu odkaz. Pár slov o relevanci a o tom právu na efektivní nápravu. V rámci obecných eh, právních principů se obecně uznává a rovněž u všech eh, chart lidských práv, že jde o prosazení samotné podstaty lidských práv a svobod, jakou, ať už mají jakoukoliv eh, podobu, ať už se jedná o vnitrostátní či mezinárodní zákonodárství. Máme bohatou, bohaté zákonodárství, zejména eh, se kterým přichází eh, Mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku, k přístupu k účinné nápravě. A tam v podstatě z toho plyne, že účinná náprava může být nazvána účinnou, pokud umožňuje uh, vynucení daného práva a pokud to nejde, tak při nejmenším účinné zadosti učinění za to, že se to nestalo. Máme tady čtyři hosty. Paní Sabine Hexpil je právě vedoucí eh, oddělení u Soudního dvora v Lucemburku. Dalším hostem bude pan Serge Bodár, bývalý předseda Rady pro ehm, vyrovnávání sporů dohodovacího oddělení podle zahraničního práva Belgie a eh, asistent na Ústavu evropských studií a na právnické fakultě ULB v Belgii. Třetím řečníkem bude pan doktor Neil Falzon. Eh, to je eh, lektor, externí lektor na Malcké univerzitě obhájce lidských práv a akademik a naším čtvrtým hostem je pan doktor Martin Den Hayer člen Majersova výboru, což je stálý výbor odborníků na mezinárodní přistěhovalectví, uprchlíky a trestní právo. Nejdříve předávám slovo paní Hexbill, která se vyjádří k aktuálnímu právu a judikatuře u přístupu k účinné nápravě eh, v rámci Evropského soudního dvora. Prosím. Eh, merci, madame le président. Eh, děkuji, paní předsedající. Přístup a cesta k účinné nápravě, to máme zaručeno v článku 47 listiny základních práv. Tato záruka je součástí primárního práva Evropské unie od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy od 1. prosince 2009. Ale toto už existovalo dříve e, prostřednictvím e, judikatury Soudního dvora. A to už je přes 25 let. Eh, pokud jde o tuto eh, ochranu, tak eh, to je zásadní princip Evropské unie. Vyplývá to z ústavních záruk členských států. A je to také zakotveno v článcí 16.13, o, o, což je úmluva o základních právech. Tato zásada se uplatňuje na eh, všechny základní práva v Evropské unii, ať už jde o rovnost mezi mužem a ženou, eh, či v případě Johnson z roku 1986, kde se toto poprvé zakotvilo a to eh, práva vyplývající z občanství EU, svoboda jednotného trhu a také záruky ohledně bezpečnosti, eh, svobody a spravedlnosti, včetně asilové politiky. Ve většině těchto oblastí, a to také platí pro azyl, právo Evropské unie eh, provádějí vnitrostátní orgány členských států. Proto je to právomoc eh, soudních orgánů členských států uplatnit tuto soudní ochranu a dát jim e, přístup k e, účinné nápravě. A takto se uplatňují práva procesní národních států. A protože e, při nedostat neexistující legislativě, tak je to kompetencí členského státu určit procesní postupy a opravné prostředky, které zaručí e, tedy osobám jejich práva. E, tato procesní záruka členských států je e, omezena tedy na opravné prostředky. V rámci vnitrostátní legislativy se toto nemůže uplatnit, pokud je to v rozporu s těmito právy. Pokud eh, se to tedy týká národních legislativ a pokud eh, je to eh, na nich, aby uplatnili tato práva v rámci azylu, takže toto je potom součástí procesního práva. Potom tady je tedy spolupráce mezi národními soudními orgány v rámci soudního řízení a předchozího řízení a na základě právních eh, aktů. V tomto kontextu to také eh, souvisí s účinnými opravnými prostředky. Eh, podíváme se tedy na to, jak, o jaké konkrétní požadavky se jedná. Záleží samozřejmě na jednotlivých okolnostech. Judikatura je velmi bohatá v tomto směru, ale ta oblast, která je pro nás důležitá, tak například se jedná o případ Sambajův z 28.7.2011 a je to směrnice 2005 lomeno 85 ohledně minimálních standardů eh, pro odnímání ehm, statutu přistěhovalce e u Pan eh, Samba Juv je z eh, Mauritánie. Tato tento pán požádal o mezinárodní ochranu v Lucemburku. Po soudním řízení eh, řekl, že eh, utekl z Mauritánie, protože tam byl ve Eh, špatné situaci a chtěl eh, přijet do Evropy a založit tam rodinu a zajistit si lepší životní podmínky. Zároveň tento eh, občan řekl, že aby mohl vycestovat z Mauritánie, že musel ukrást 3000 eur svému bývalému zaměstnavateli a pokud by se vrátil do své země, tak jeho zaměstnavatel si ho najde a zabije ho. Lucemburské kompetentní úřady udělali dvě věci v tomto případě. Eh, nejdříve eh, prošetřili případ eh, v rámci zrychleného řízení a potom v rámci tohoto procesu odmítli tuto žádost a s tvrzením, že pán Sambajov předložil padělaný pás a že ty důvody uvedené v jeho žádosti byly hospodářské povahy a proto, že tato žádost eh, o ochranu nebyla podložena. Pan Juf eh, podal opravný prostředek eh, vůči tomuto zamítnutí. Ale lucemburské právo počítá s tím, že když se jedná o žádost o ochranu v rámci zrychleného řízení, že opravné prostředky podané u administrativních úřadů jsou možné Eh, proti, te, eh, proti tomu eh, rozhodnutí zamítnutí, ale v kratší lhůtě než u běžného řízení. A že tam je pouze jedna instance, kam se může podat odvolání, aby se tedy podalo odvolání vůči rozhodnutí správního orgánu. Lucemburské právo vylučuje možnost podat odvolání proti rozhodnutí Eh, vyřízení žádosti v rámci zrychleného řízení. Eh, správní eh, soud, který tuto žádost prostudoval, pana Sambedufa, tak oni měli pochybnosti. Za prvé, jestli toto bylo slučitelné se směrnicí, a za druhé, když za předpokladu, že směrnice přijme, akceptuje, tady eh, tato procesní pravidla, tak otázka je, jestli ten režim je slučitelný s účinným opravným prostředkem. Eh, správní soud v Lucemburku potom tyto otázky zaslal soudnímu dvoru. Eh, za prvé v souladu s tou směrnicí. Tato směrnice stanoví, že musí existovat možnost účinného opravného prostředku vůči Eh, rozhodnutí týkající se žádosti o azyl. Otázka, která jste vyvstala, jestli to rozhodnutí, že ta žádost bude v rámci zrychleného řízení, tak to bylo rozhodnutí, které souvislo s touto žádostí. Eh, samozřejmě eh, Máme-li na zřeteli text ustanovení, tak je velmi jasné, že to, že žádost bude podléhat zrychlenému řízení, no tak ano, má samozřejmě eh, toto souvisí s tou samotnou žádostí. Ale podle toho, jak to si vykládal eh, soud, soudní dvůr, tak eh, toto rozhodnutí, to, že toto bude podléhat zrychlenému řízení, tato žádost, tak to je postup, který je v rámci přípravy pro to, aby se rozhodlo, jestli se tato žádost zamítne či přijme. Soudní dvůr si tuto směrnici takto vyloží a to, že není povinné, aby toto přípravné rozhodnutí eh, by mohlo být eh, předmětem nezávislého opravného prostředku. A proto na základě této směrnice, tak to lucemburské právo to respektuje. Za druhé, je toto slučitelné s právem na účinný opravný prostředek? No, v tomto kontextu na základě eh, stanovené judikatury soudní eh, dvůr stanovil, že není potřeba pro účinný opravný prostředek, aby veškeré rozhodnutí jakožto přípravný akt, aby toto mohl, mohl tento přípravný akt být napadnutý. Stačí, když to konečné rozhodnutí a to e, základ e, té žádosti, tak aby toto e, se mohlo napadnout. V tomto kontextu je velice důležité říci, že ty důvody pro žádost o ochranu, když jsou tyto důvody zamítnuty, tak aby se tyto důvody mohly mm, prošetřit soudcem a to do hloubky Podle lucemburského práva, aby se mohlo použít zrychlené řízení, tak ty důvody jsou víceméně podobné jako ty, které vedly vlastně k tomu, že ta žádost byla zamítnuta. To, že ten pra, pán Sambajův uh, eh, předložil fali, uh, padělaný pas a to, že podle příslušných orgánů eh, bylo zřejmé, že žádost nebyla podložena. Tyto důvody by se eh, měly vždy moci kontrolovat eh, ze strany soudce, aby mohl být eh, podán opravný prostředek vůči zamítnutí této žádosti. Proto by bylo nepřijatelné v souvislosti s právem na účinný opravný prostředek, tak aby Eh, lucemburské právo by se muselo interpretovat v tom smyslu, že ten fakt, že se nemůže eh, napadnout rozhodnutí eh, týkající se toho, že to podlehne zrychlenému řízení, ta žádost, no tak to povede k tomu, že důvody které byly v žádosti, by se potom nemohly důkladně prošetřit Eh, v kontextu opravného prostředku eh, vůči konečnému rozhodnutí. Takže eh, tato rozhodnutí podléhají všem těm důvodům ohledně zamítnutí žádosti, tak aby toto mohlo být kontrolováno. Rozhodnutí, aby tato žádost podléhala zrychlenému řízení, tak aby eh, nebylo potřeba podat eh, nezávislý opravný prostředek. Na druhé straně soudní dvůr také eh, prošetřil další procesní záležitosti, jako je například lhůta na podání opravného prostředku, což je 14 dní v případě tohoto zrychleného řízení. Je to tedy kratší než v tom běžném řízení. A tam se stanoví, že to záleží na okolnostech. Záleží na okolnostech, jestli je tato lhůta dostatečná a potom e, soud, ten národní e, soud musí potom stanovit, jestli ta lhůta 14 dnů je dostatečná na to, aby e, ten žadatel mohl podat opravný prostředek. V tomto kontextu soudní dvůr vyzvihl, že existuje velký zájem ze strany úřadu členských států, ale také ze strany žadatelů ochranu. Existuje tedy zájem o to, aby toto rozhodnutí padlo rychle a aby tato žádost byla rychle vyřízena. E, v tomto smyslu e, soudní dvůr hájí rychlé vyřízení. A závěrem, e, pokud jde o to, že tady jde pouze o jednu instanci, tak toto také není v rozporu s právem na účinný opravný prostředek. Eh, mohu pokračovat nebo mám skončit? Ano, jestli už eh, můj čas vypršel, tak už jsem skončila. Keep some time for the end for the questions, so you might have... Ano, já jsem si říkala, že lepší by bylo, kdybychom dali šanci nějakých otázek, odpovědí těm, kdo by měl zájem. Nyní slovo má pan Serge Bodár který bude hovořit o různých výkladech v různých členských státech, eh, což znamená v praxi rozdílný přístup k účinným opravným prostředkům. Eh. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Možná bych zahájil můj výstup takovou praktickou informací. Většina lidí, kteří se vystoupili, mají trošku jiné, eh, vychází z jiných institucí jako já. Já skutečně nezastupuji žádnou instituci, to znamená, že zde nemám žádnou zprávu, to je určitá výhoda. Budu hovořit o zkušenostech. O zkušenostech já jsem celá léta předsedal v rámci, právě byl jsem oficiálně zastoupen u soudu a měli jsme v podstatě se právě zabývat otázkami opravných prostředků pro žadatele o azyl. A právě na, na mm, základě těchto mých praktických zkušeností bych chtěl obrátit pozornost na tuto problematiku v mé vlastní zemi, kdy jsem byl konfrontován touto záležitostí, těmito problémy. To znamená, jak si integrovat ten, ty, mm, tu možnost opravných prostředků do harmonizace, nebo aby teda se to stalo součástí harmonizace především pokud eh, to bude součást právě nějakého společného asilového přístupu v EU. Když hovoříme o harmonizaci, co to vlastně znamená? O čem hovoříme v této oblasti asilové politiky? To je jednoduchá záležitost. To znamená, že například žadatel o asil prostě by měl mít možnost požádat o a mít stejné, stejný předpoklad úspěchu v jakékoliv zemi. Když hovoříme o možnostech opravného prostředku, to je jednoduchá myšlenka. V podstatě prostě to je článek 47 charty. To znamená, že veškerá rozhodnutí, individuální rozhodnutí, co to znamená, te, které by zamítly tuto žádost o azyl, se mohou stát eh, předmětem eh, opravného prostředku před nějakým nezávislým tribunálem. Ovšem víme, že je alespoň tolik nezávislých tribunálů a soudů, kolik máme členských států, dokonce mnohem více, protože ve mnoha zemích tato kompetence asilu se dotýká různých soudů, tribunálů decentralizovaných nebo těch, které mají několik komor soudních. V, například v Belgii sice máme jednu jurisdikci, ovšem každý v podstatě soudce může být zastoupen, zastupovat nějakou komoru a v podstatě může mít 30 soudců, který se budou věnovat věnovat ehm, této problematice. To znamená, že by tam bylo možných 30 rozsudků a jakožto mm, předseda takového soudu, předseda třiceti, no tak to není vždycky úplně nejjednodušší. Čili tato otázka, tato záležitost je komplikovaná mm, protože harmonizace v oblasti soudních pravomocí, to je samozřejmě, to je všechno propojeno i s, s základními právy. A v podstatě zde hovoříme především ehm, o interpretaci u fakt. To je zásadní. A když hovoříme o interpretaci, tak to v podstatě znamená určitá subjektivita, subjektivní přístup, který vidíme jednak v samotném etablování v skutečnosti mm, jako v praxi, kdy se podíváme na to na určité důkazy, persekuce toho, čili například důkazy mm, toho, že když někdo přijde a má opravdu dokument o tom, že byl pronásledován ve své zemi, tak to je opravdu, to vypadá velice podivné. Člověk, soudce, vždycky, když se na to podívá, tak to považuje za takové podivné, čili opravdu takových důkazů ve většině případů je velice málo, když máme takové důkazy, tak si nejsme jisti často tím, zda jsou to pravé důkazy, čili ta věrohodnost je obtížná. Rovněž je obtížné ověřit v realitě jak, tu pravost těchto dokumentů, čili jak postupujeme. V podstatě dochází k určitému proskumu věrohodnosti. A toto je opravdu otázka nesmírně subjektivní věřím tomu nebo tomu nevěřím, těmto dokumentům. To je opravdu, mnoho dokumentů jsou zamítnuty na tomto základě. Je to, je to, často hovoříme o takovém principu nebo zásadě, která se sice dobrou zásadou, ovšem já jsem pracoval v praxi asi 20 let a většina těch rozhodnutí, která byla zamítnuta, byla právě rozhodnutí, protože prostě ta osoba nebyla věrohodná, nebo to byl ten důvod. Čili etablování nebo stanovení těch faktů a právě ta subjektivita i v oblasti azylu zde eh, přichází v potaz, to znamená kvalifikace těchto údajů a tak dále, protože v podstatě toto jsou nesmírně subjektivní záležitosti. Například, že Ženevská úmluva hovoří o tom, že uprchlíkem je člověk, který se bojí toho, že bude pronásledován. Ovšem strach to je něco nesmírně subjektivního. Dokonce i rozum nebo rozumové uvažování je často velice subjektivní, když hovoříme, že ten strach je um, reálný, tak to je v podstatě určité subjektivní hodnocení. Čili i zde v tomto konceptu je určitá část subjektivního přístupu, která je vlastní tomuto konceptu. Čili ta, ta výzva efektivního odvolání či efektivního opravného prostředku, nyní nehovořím nějaké interpretaci správního hlediska, ale v praxi. Ta zásadní výzva v této otázce, to znamená, a už jsem o tom hovořil, že je to velice subjektivní, tak je to to, aby to byla určitá určitá, určitý koherentní, koherentní signál, který vyvolává ta první instance, vydává první instance v rámci jedné země a mm, v rámci té jedné země. A to už samo o sobě je obtížné a potom i v rámci nebo mezi členskými zeměmi Evropské unie. O tom hovoříme dneska a, zá, a zároveň je to určitý koherentní Eh, signál, pokud jde o administrativu, ať už jde o přijímací orgán nebo nějaké centrum nebo společné kurikulum v oblasti azylu nebo, UN, nebo iniciativa ze strany UNHCR. Já nehovořím o tom, že ten soudce by to musel všechno přijmout, ovšem je důležité, aby tyto záležitosti byly harmonizovány a aby poté uh, aby v podstatě ten, který rozhoduje o opravném prostředku, neviděl nějaké e, signály protichudného charakteru, které přichází ze stejné země. Jak toho dosáhnout? Nehovořím o nějakém čarovném proutku, ovšem na základě mých zkušeností jsou zde určitá pravidla, která by mohli, které bychom mohli integrovat. To znamená udělat jasný rozdíl mezi administrativou na jedné straně a soudcem na druhé straně. To znamená, že bychom chtěli mít v podstatě takový integrovaný, integrovaný přístup a Eh, proto by soudce prostě neměl duplikovat práci, která už byla provedena nebo která, už, hm, která by měla být provedena v rámci první instance. Druhá záležitost je formalizovat. Formalizovat ty praktické, praktické proskoumání, vyšetření celé záležitosti už v první instanci. Sformalizování, zoficiálnění tohoto procesu je zásadní podmínkou, podmínkou, abychom se vymanili té tyranii subjektivního přístupu. Jakmile budeme mít určitý formální, oficiální přístup, nejenom tu dobrou vůli, ale řekněme určitou reglementy, eh, určit, určitá pravidla, určit, mm, tím způsobem, jakým se budeme dívat na věrohodnost, na objektivní, subjektivní prvky celého případu, tak aby jsme s tím správným způsobem dosáhli rozhodnutí. Čili toto, tato formalizace nebo oficiální přístup je důležitý, aby ta druhá instance si sformalizovala i model určité kontroly toho soudce nebo určitou možnost kontroly tohoto soudce, který zároveň bude moci objektivnějším způsobem kontrolovat tu první instanci nebo ty výsledky. To samozřejmě, že můžeme shrnout otázkou, to, co je praxe, jak, jak to přetavit do právní oblasti. A otázka, která je taková e, zásadní pro bývalého předsedu Senátu administrativního, kdo kontroluje kontrolera. To je to je ten klíč. E, soudce kontroluje administrativu, všem kdo zkontroluje nebo ověří soudce ve většině zemí ten soudce, který je o jednu instanci navíš, vyšší, to znamená ta první instance, poté je to odvolání a poté nejvyšší soud. Ovšem já nevím, zda v asilové problematice tato pyramida je tímto způsobem organizována ve všech zemích. Zda je to efektivní, to je samozřejmě pouze hypotéza. Ovšem na úrovni Unie zde v podstatě v každá země má určitou svou pyramidu, ovšem nemáme takové zastřešení celoevropské. A potom ta otázka, kterou bychom mohli položit eh, Evropskému soudnímu dvoru, já prostě si myslím, že určitá úroveň unifikace, harmonizace je zde potřebná. Nemůžeme hovořit o nějaké eh, kontrole interpretace, protože většinou to záleží na dobré vůli daného soudce. Samozřejmě, že si můžeme představit nějaké interní kontroly nebo soudní pravomoci, tak jak to probíhá v rámci administrativy. To mm, Samozřejmě nechávám otevřené tuto otázku, záleží zde eh, samozřejmě vše na nezávislosti soudců, to je rovněž dimenze či problém, který stěžuje na eh, kontrolu kvality, dokonce i v rámci stejné eh, soudní pravomoci. Děkuji vám, tím bych svůj příspěvek ukončil. Vážená paní předsedající, děkujeme. A nyní si vyslechneme příspěvek Níla Falzona který bude hovořit o de facto problémech eh, přístupu k efektivním opravným prostředkům, účinným prostředkům v rámci postupů a směrnic Evropské unie. Dobré odpoledne. Nejdříve bych rád poděkoval tomuto výboru za to, že mě pozval, abych mohl prezentovat na tak důležitém slyšení. Slyšení, které přichází v zásadní moment jednání o novém azylovém balíčku. Já mám praktické zkušenosti v terénu jako právník, který spolupracuje s Um, uchazeči o azyl i e, organizacemi. Tady vidím jednak potenciál, jednak riziko. Potenciál posílit ochranu a přístup k lidským právům, který se ale nebezpečně blíží e, riziku, že to bude na úkor řízení, um, vzbuzování negativních emocí ve společnosti a e, omezování lidských práv. A právě z toho chci vyjít při dnešní přednášce. Je užitečné e, analyzovat přístup k opravným prostředkům, analyzovat e, judikaturu, právní nástroje, ale někdy je dobré vzít si odstup od technického vyjednávání a pokusit se pochopit dopad směrnice na um, uchazeče o azyl, na utečence a tak dále a na všechny. A já se chci zeptat, kde to vlastně má význam, ten přístup opravným prostředkům? rizikům a jak se to v každodenní praxi projeví. V kontextu mezinárodních lidských práv byl tento eh, přístup definován, a to už zde zaznělo, prosazování podstaty lidských práv a svobod, eh, jakkoliv se mají eh, prosazovat v kontextu hm, vnitrostátního práva. Máme už pár rozsudků, které to nadefinovali, všechny je známe a víme, že musí být takovýto opravství prostředek rychlý, účinný, teoreticky i prakticky, přístupný, nestraný, nezávislý a vynutitelný. A zároveň, pokud to nejde, tak musí poskytnout příslušné odškodnění. V evropském kontextu máme článek 47 Charty základních práv a Soudní dvůr sám často potvrdil, že se jedná o obecný princip komunitárního práva, které vyplývá z ústavních tradic členských stát, států a vše bylo zapsáno v článcích 6 a 13 Evropské umluvy o ochraně lidských práv a svobod. Samozřejmě eh, důležitost jurisprudence a Evropského soudního dvora eh, vyplývá z toho, že si jsou úmluva a charta velice blízky a pokud EU přistoupí k té úmluvě, tak to ještě celou věc posílí. Ale nyní Pohovořme o přístupu k účinnému eh, opravnému prostředku v kontextu. Eh, takový přehled dnešních asilových nástrojů nám ozřejmí, že se jedná hlavně o termín, který se používá v kontextu asilového řízení. Pátá kapitola směrnice o tomto řízení vyjmenovává různá rozhodnutí, která musí členský stát učinit. Jedná se o přípustnosti, um, hraničních rozhodnutích anebo nezabývat se dalšími žádostmi. Rovněž tam jsou určité časové lhůty pro různé soudní instance a jak všichni víme, jedná se o návrhu komise to pozměnit, proto se jim dnes nebudu zabývat. Eh, přestože právě ve směrnici o postupech a azylovém řízení najdeme nějaké odkazy na přístup k účinné nápravě, máme eh, pár dalších důležitých příkladů, kde tento koncept sehrává zásadní význam. Ve všech těchto kontextech se jedná o jednak žadatele o azyl a jednak rozhodnutí vládních orgánů. A význam e, těch situací spočívá v tom, že si neustále musíme připomínat, zda právní rámec je dostatečný na to, aby ta náprava byla opravdu účinná. Výzva začíná už dokonce i před vstupem toho člověka na území EU, eh, e protože například pokud se mu, ně, pokud se mu zamezí přístup do EU, protože nemá řádné doklady, tak eh, to neumožní se vůbec eh, jeho věci začít zabývat. Přísné hraniční kontroly, někdy dokonce extrateritoriální kontroly, tedy na území cizího státu, jsou z právního hlediska velikou výzvou. Jsou i země, které mají společné hlídky nebo si samostatně kontrolují eh, případné eh, cestovatele už na širém moři. Tady můžeme uvažovat o Frontexu, eh, případně mm, právě zprávě Human Rights Watch a tam víme, že často jsou tyto hlídky tak vzdáleny jakékoliv kontrole, že se musíme tázat, kdo eh, to ověřuje. Jakmile se odstne tento člověk na území EU, tak máme další směrnici, která se ho týká. Směrnici o příjmení, ne o přijímaní a tam směrnice dává členským státům velikou volnost, jak si to vykládat. Um, není zakázané eh, dočasné eh, zbavení svobody. Eh, ve třetí kapitole se může stát dokonce rozhodnout, že um, neumožní řádné podmínky přijetí. A pátá kapitola hovoří, že se sice mohou odvolávat, ale my nevíme jak. Mají informace, vědí, že se mohou e, odvolat i od toho, že se jim nedává podmínky přijetí. Pokud ano, tak dostanou to písemně ty informace a v jakém jazyce. E, standardní formulace v té směrnice hovoří o jazyku, o kterém se dá e, čekat, že je mu přiměřeným způsobem rozumí, což je hloupé a znamená, že mnoho zemí, tak jak už zde bylo řečeno, eh, poskytuje informace v minimu jazyku, což znamená, že zcela mimo se ocitají jednak negramotní, jednak lidé, eh, kteří prostě tím jazykem nehovoří což dále bude zhoršeno v situacích, kdy jsou tito um, uchazeči uvaleni do vazby pro většinu e, trvání tohoto řízení Totiž vazba znamená izolaci a když hovoříme o účinné nápravě, tak jak to můžeme posoudit? Kolik mají například nevládní organizace eh, přístupu eh, k těmto střediskům? Eh, jak je možné do toho angažovat nezávislé právní služby. Jak může například nezletilý nebo nějaká negramotná žena, například ze Somálska, umět vyplnit řádně formuláře? Jak se může bránit proti nedůstojným podmínkám? Samozřejmě, že tam se rodí další porušování zákonu, proti kterým by se mohli um, odvolat. Ale e, to, zda e, osoba patří do kategorie ohrožených, je často věcí úřadu a e, pokud tyto úřady se rozhodnou, že bude přístup přidělen specializovaným službám a bude tedy ta možnost se odvolat proti nespravedlivým jiným rozhodnutím, tak to je evidentní, ale těžko vynutitelné. Pak podávání žádosti uchazečů. Eh, současná eh, směrnice sama eh, neumožňuje, aby se něco eh, provádělo, spíš dává znovu prostor českým státům. Eh, časové limity jsou spíše frustrující a zdá se, že první informace znovu mohou být podány v jazyce, u němž se dá přiměřeně očekávat, že ho rozumí. Přístup k dokumentaci, případně právník, aby měl přístup, je na rozhodnutí členského státu. A stejně tak to může zamezit tedy tomu odvolání. Máme navíc e, problém s učováním pravosti dokumentu a v tomto kontextu nemůžeme podcenit význam uh, toho, že eh, procedura odvolání eh, by měla mít automaticky odkladný účinek. Když máme eh, potenciální rozhodnutí o odsunu, tak ten uchazeč, který byl odmítnut v prvním kole, tak může být vystaven nedůstojným lidským právům, případně porušování lidských práv. Další scéna kde se přístup k účinné mm, nápravě zdá nutný, je kontext dublinského um, Dublinu 2 a tam máme známý e, právě případ MSS. Tam se zjistilo, že právě MSS e, porušovalo Evropskou úmluvu a je velice problematické, že e, ten odkladný účinek Dublinu 2 není automatický, ale závisí na soudu, pokud obdrží odvolání a pokud to vůbec umožňuje vnitrostátní zákon. A e, právě e, v novém povědomí, které nám říká, že ne všechny státy zacházejí s uchazeči o azyl řádným způsobem, tak si myslím, že by se v tomto smyslu Dublin 2 měl změnit. A ještě jednou si položme stejnou otázku. Jak může někdo, jemuž hrozí navrácení do Dublinu, se může odvolat proti tomuto rozhodnutí? Je možné, aby si našel ten člověk právníka, který mu může pomoci a který může um, podat eh, toto odvolání. A ještě jednou, zdá se, že často jsou tito lidé právě ve vazbě někde na letišti, v nějakém vzdálené lokalitě. Jak může být účinný eh, ten nápravný prostředek za takových okolností? Mám málo času a proto jsem vyjmenoval pouze velice rychlý eh, seznam a malý přehled scénářů, ale snažím se zdůraznit, že přístup k účinné nápravě by se neměl odehrávat pouze na úzké půdě asilového řízení, ale že by měl brát v úvahu všechny situace. Samozřejmě bychom mohli vyjmenovat ještě další eh, možnosti a oblasti, kde je to nutné, například rozhodnutí o sjednocování rodin či obecně přístup k kulturním, občanským a jiným právům, ale jelikož hovoříme pouze o eh, asilovém řízení, tak se na to omezují. Nechtěl jsem pouze eh, vyjmenovat eh, nebezpečné situace. Chci pohovořit i o řešeních. Z našeho hlediska se snažíme hlavně zasazovat o jasný kritér, jasná kritéria, eh, kvalitní definici zakotvenou té účinné nápravy a pak ještě aby tam vše bylo úplné, tak se zasazujeme o horizontální přístup. Chytré využívání už stávajících mechanismů um, finančního zabezpečení není výmluva za um, nelze najít důvod, proč by někdo nepodal jazykové eh, materiály tak, aby mu mohl uchazeč o azyl zcela rozumět a vše musí umožnit, aby žadatel pochopil kontext své situace. To se týká nikoli pouze samotného azylového řízení, ale i navrácení v rámci Dublina a um, partnerské vztahy mezi poskytovateli služeb eh, by měly mít eh, patřičné technické vybavení. Eh, dále například takzvané evropská Eh, evropské schéma pro azyl, EASO by měli se obracet na patřičné úřady a požadovat toto na Prosím vás pěkně, kdybyste ještě mezi námi mohl zůstat, protože lidé možná budou mít nějaké dotazy. A nyní už dáváme rychle slovo panu Dan Heyerovi, který se rovněž podívá na praktické záležitosti, na hranice, dále je to zadržení na moři a tak dále, čili z praktického hlediska je to pro nás velice důležité. Děkujeme. Děkuji za slovo, paní předsedající, a děkuji za pozvání. Mám se PowerPointovou prezentaci, nevím, zda je to už k dispozici a už to vidím. Čili Budu hovořit trošku o jiném tématu, jiném tématu, který ale rovněž je spojený s opravnými prostředky, to znamená přístup k asilovému postupu, procedurám, budu hovořit o kontrolách na, na moři a přístupu k asilovému postupu. Myslím si, že Evropská unie by měla hrát důležitou roli v tomto ohledu. Především je zde ta otázka, do jaké míry EU právo eh, o kontrole hranic a azylu je aplikované rovněž na kontroly námořní hranic. To je záležitost, která již byla diskutována mnohokrát v Evropském parlamentu a v podstatě to ale nebylo ještě fakticky vyřešeno. Máme zde několik příkladů. V loňském roce to byla o rozhodnutí eh, rady debaty, která se dotýkala Frontexu a kontroly námořních hranic a dále to bylo, to bylo rozhodnutí, které anuloval Evropský soudní dvůr v tomto ohledu rovněž. No a dále je to návrh změnit eh, šengenský pohraniční zákonník, to znamená společné kontroly se třetími zeměmi, to rovněž do toho spadají a já budu opravdu velice stručný já si myslím, že to vše není po právní stránce natolik komplexní nebo složité, aby se do toho nemohli pustit zákonodárci Evropské unie, dokonce i ten poslední návrh, to znamená změna šengenského pohraničního zákonníku, představuje podle mého názoru úžasnou příležitost jednat v tomto ohledu. Čili o čem hovořím konkrétně? takové klíčové záležitosti, na které bychom se měli zaměřit. Jednak procedurální standardy, jaké procedurální záruky zde máme v oblasti kontroly hranice, dále je to transparentnost a kontrola hranic. Pokud jde o Standardy v této oblasti potřebujeme. Objasnění, vyjasnění, to si myslím, že je e, znázorně na tom příkladě takzvaného pushbacks, to byl ten kritický CPT, kritická zpráva, e, pokud šlo o, například o to, že italské úřady navrátili uprchlíky z Libie. Víte, že to byl případ Herši proti Itálii, nyní to čeká na rozsudek, velká, e, velké složení Evropského soudního dvora o tom tom, o tom bude jednat eh, eh, zanedlouho. A z roku 2009 tam ten rozsudek, který jsme očekávali, ještě byl pozastaven, protože došlo ke krizi v Libii. Dále to byly další záležitosti, například kontrola hranic mezi Španělskem, severoafrickými zeměmi, které jsou řízeny bilaterálními dohodami s těmito africkými zeměmi toto jsou v podstatě až na výjimky tajné dohody, nevím, jaký je právní základ těchto dohod, jakým způsobem jsou provedeny a jelikož kontrola hranic spadá pod společnou evropskou legislativu, možná bychom měli mít určitou možnost dohledu nad těmito členskými nebo nad těmito dohodami, které mají členské státy se třetími zeměmi. A nyní se podíváme na procedurální standardy a na to, jakým způsobem se rada rozhodla vyřešit tuto otázku. To znamená, když například dojde k zadržení lidí na moři. Toto rozhodnutí rady, o kterém jsem hovořil, je nyní před Evropským soudním dvorem, čeká to na zrušení tohoto rozhodnutí. Už to čeká asi rok a půl a předpokládáme, že za několik měsíců by mělo dojít k rozhodnutí. Rozhodnutí rady hovoří tom, že v těchto v rámci těchto operací musíme dodržovat princip tzv. refoulement, to znamená navrácení a zároveň hovoří o opatření, které můžeme přijmout proti těmto plavidlům. Můžete zde vidět seznam všech těchto aktivit, to znamená, je to dohled na moři a v rámci toho můžeme kontrolovat osoby, prohledat loď, můžeme zadržet osoby, můžeme je zatknout, můžeme nařídit lodi, aby změnila směr, aby se vrátila zpátky společně s těmito migranty do třetí země. Toto všechno spadá po pod dohled na moři a když se podívá na procedurální záruky, mm, tak zjistíme, že mm, migranti nemají žádné v rámci tohoto rozhodnutí rady. A jelikož to všechno spadá vlastně pod hlavičku dohledu na moři, tak rozhodnutí rady eh, aplikuje šengenský pohraniční zákonník tímto způsobem. Ovšem nemá to žádné procedurální garance zamítnutí vstupu, například to ale je v tomto zákonníku regulováno. Ovšem pokud toto všechno bude spadat pod dohled, tak žádné z těchto procedurálních eh, záruk eh, nejsou aplikovány. To znamená takové kreativní právo, podle mého názoru, a v podstatě na té nejvyšší úrovni. Já osobně si myslím, že musíme počkat na rozhodnutí soudu, pokud kontrolujete nějakou osobu a v podstatě kontrolujete jejich identitu, tak v podstatě to znamená pohraniční kontrola, spadá to pod pohraniční kontrolu, jakmile osobě zabráníte ve vstupu nebo zašlete jdete i do, do první země, tak na to musíme aplikovat procedurální záruky. Čiže čili můžeme se podívat i na, dokonce um, může dojít k začení uh, těchto uh, lidí a já se ptám, zda šengenský zákonník uh, představuje právní základ pro tyto možnosti. Já osobně si myslím, že tomu tak není, že to není pokryto, ovšem je to pokryto směrnicí o návratu nebo odsunu těchto lidí. A tím se dostávám k mému prvnímu doporučení, nebo spíše takové otázce, zda tyto operace na moři, zadržení, odklonění těchto lodí můžeme eh, kvalifikovat jako dohled na hranicích. To znamená, že to nebere v potaz procedurální zároky. Pokud odpovíme na ne, tak to znamená, že by měly zahrnovat tyto operace, brát v potaz procedurální záruky a legislativní řešení by bylo propojeno s návrhem, který eh, nyní projednává Evropský parlament. Musí se ovšem objasnit některá ustanoví šengenského zákoníku, tak aby kontroly na hranicích nebo zamítnutí odmítnutí vstupu mohlo být aplikováno i v rámci kontrol na moři. Druhé doporučení z mé strany a potom už ukončíme eh, vystoupení. Tak to je v podstatě taková ta, to utajení těch, těch dohod, eh, hraniční kontrol, Španělsko s, s různými pěti, šesti africkými zeměmi, Itálie z Libii, dále zde máme eh, ten protokol o společných hraničních přechodech, kontrolách na hranici v Dubnu došlo k další bilaterální dohodě mezi Itálií a Tuniskem po nedávných udaloste, uda, událostech předtím, než dostanou humanitární víza, tak byly navráceni, to vyvolalo obrovský rozruch. Dále lidé, kteří se dostali po tomto datumu do e, Itálie, se mají vrátit zpátky do Tuniska a Tunisko je musí vzít zpět. A dále je zde i kapitola, která se dotýká společné kontroly hraničních přechodů, tam počet eh, lodí uveden a tak dále. Toto všechno jsou záležitosti, které jsou důležité pro celou Evropskou unii. Tyto dohody mezi španělským a africkými zeměmi rovněž. A myslím si, že by zasloužili určitou kontrolu ze strany EU. V úpravě šengenského zákonníku je nové ustanovení, se kterým přichází komise, hovoří se zde že eh, dohody o těchto společných eh, hraničních kontrolách by měly, že by se o tom mělo informovat, tak aby skutečně na ně bylo, byl aplikován šengenský zákonník. Znamená, měli, měly by být považovány za klasické hraniční přechody. A měla by to být podle mého názoru i povinnost těchto bilaterálních zemí, aby všechny tyto dohody, které se dotýkají hraničních kontrol, aby o tom informovali. To znamená, cokoliv se dotýká dohledu na hranicích, kontroly na hranicích, ať už jsou to jakékoliv hranice, aby tyto informace zaslali Evropské komisi, alespoň jako notifikační eh, řízení. To si nezajistí transparentnost a demokratickou kontrolu, ale podle mého názoru by to byl alespoň první krok správným směrem. Jelikož Mám velice krátkou prezentaci. My jsme připravili dokument eh, pro váš výbor, který je k dispozici na našich webových stránkách. Dále samozřejmě máme některé záležitosti, které se týkají těchto podmínek, procedurálních postupů, záruk, které rovněž můžete najít na našich stránkách. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. Ano. pokud jde o ty návrhy, se kterými přicházíte pro nás, jakožto pro zákonodárce. Já si myslím, že je opravdu důležité nezapomínat na bilaterální dohody mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi. Pan Falcer, Falson se o tom rovněž zmínil ve své prezentaci když připravujeme legislativu, je důležité podívat se na to, co to, jaká je realita, jak to, jak tato slova budou vynutitelná v reálu nebo nebudou, naopak eh, nebudu už dále prodlužovat, na pět minutek budeme mít na otázky a odpovědi. <coughs> Pane Busutele. Děkuji. Eh, paní předsedající, já rád bych poděkoval všem panelistům za velice zajímavé prezentace. Poslední panelista, pane Ehm, hejere, rád bych se zeptal. Pokud jsem pochopil správně váš argument, pokud jde o ty námořní hranice, tak bychom měli zajistit ten, ten, ten, ten, tu zásadu non-refoulement, to znamená, že nedojde k odsunu To znamená, že lidé by měli mít právo na azyl v tomto případě. Ovšem, vy asi zapomínáte na to, že to jsou ilegální cesty, ilegální trasy. To znamená, že je to spojené s kriminalitou, s, um, s obchodováním s lidmi a jakmile dojde k zachycení takové lodi, proto, aby ty lidé měli právo na azyl, tak vy v podstatě pomáháte, nebo tím, že je dostanete na evropský kontinent, tak v podstatě napomáháte mm, mm, obchodování s lidmi. A no, no, samozřejmě, že na jedné straně zde máme asilové právo, to je ty, kteří ho potřebují, to ano. Ovšem, asi bychom to neměli dělat takovým způsobem, že najednou pomáháme aktivitám, které jsou kriminálního charakteru, které jsou nelegální, ano někdo přijde k nám do naší země na letecky nebo jiným způsobem požádá o azyl a, a je mu poskytnut. Ovšem pokud my v podstatě zadržíme aktivitu nebo, nebo v podstatě uh, odhalíme aktivitu, která je ilegální a my v podstatě budeme komplicem jenom proto, abychom teda poskytli azyl, tak to si myslím, že je opravdu velice kontroverzní záležitost. Prosím, abyste na to reagoval. Samozřejmě, souhlasím, pane Busutile. Souhlasím na to, že je to obrovské dilema. Hovořím jste jako právník a vy jste politik, je to dilema mezi námi, ovšem já jakožto právník bych vám rovněž položil otázku. Myslíte si, že je vhodné na moři dělat eh, aktivity či činy, které jinde nemůžete provádět, je správné, abyste tam zadrželi nějakou osobu, zkontrolovali jeho dokumenty a poslali ho zpět aniž byste do, mm, dodržel nějaké procedurální e, záruky. E, to znamená, že vlastně e, potlačíte veškerá pravidla šengenského zákonníku, který se dotýká pohraničních kontrol. Soudní dvůr, podle mého názoru, se rovněž podívá na tento šengenský pohraniční zákonník. A pokud teda musíme dodržovat nějaká pravidla na hranicích, a rozhodnete se, že ty hranice budete mít někde několik set kilometrů v dáli, tak to znamená, že už ta pravidla nemusíte dodržovat. Já jakožto právník s tím mám problém. Ano, je to dilema, co ale udělat s touto osobou. Pošleme ji zpátky, nebo naopak e, jim umožníme dostat se na naše teritorium evropské a zahájit vhodný postup? Já nemám žádné řešení pro tento váš problém. Já eh, spíše přicházím s určitým pohledem evropského právníka, jak zacházet s touto osobou. Já si myslím, že bychom rovněž měli poukázat na to, že žadatelé o azyl ano, často využívají ilegálních postupů, nejen pokud jde o námořní hranice, ale i na letištích nebo pozemní hranice. I tam jsou takové situace, kde se tento žadatel Eh, dostane na území nelegálně, zůstane tam nelegálně a žádá o azyl a v tom případě nespochybňujeme přístup tohoto člověka k asilové proceduře a zdá se, že jak si to spochybňuje pouze na námořních hranicích, ovšem žadatelé o azyl prostě vždycky využívali a budou využívat nelegální přístupy mezi jinými přístupy, protože často možné regulérní postupy právě kvůli eh, obrovské tím obtížím a striktnímu přístupu. To nemožné pro Somalčana nebo Afgánce, Iračana, prostě je nicméně obtížné, aby se dostali vůbec do EU legálním způsobem. Bez ohledu na to, že v našich statistikách vidíme, že jakmile Eh, se k nám dostanou a požádají o azyl, tak prostě mají právo na ochranu. Ano, to znamená, když jim eh, zamezíme přístup, to není eh, řešení, protože vy je v podstatě zasíláte tyto, tyto osoby mm, do míst, které potenciálně porušují lidská práva. Ještě nějaké dotazy, ptá se paní předsedkyně? Ještě něco k tomuto tématu? Není-li tomu tak, děkujeme. Další část našeho slyšení začíná okamžitě. Budeme hovořit o různých sankcích a o zadržovací vazbě. Děkuji všem panelistům a děkuji všem za pozornost. Eh, dobře, budeme tedy pokračovat. Budeme pokračovat v dnešním jednání. Dnes eh, dopoledne i nyní jsou všechny tyto otázky velice důležité, abychom promazali kolečka tady v Evropském parlamentu, eh, problémy, které souvisí s naší prací, aby to eh, pomohlo naší práci, spolupráci mezi polským předsednictvím a mezi námi, eh, kdo jsme tady v parlamentu, abychom našli rychlá řešení pro otázky azylu. Já bych nyní dal slovo paní Tyně Aketoft. Já nejsem schopen to správně vyslovit. Eh, je to členka výboru pro migraci, uprchlíky a populaci z parlamentního schromáždění Rady Evropy. Prosím, máte slovo. Grazie. Thank you. Uh, Děkuji. Ano, Aketov je správná výslovnost, dokonce ani ne všichni ve Švédsku, ale to dokážou. I já jsem stále velmi vděčná, že mám možnost eh, k vám promluvit a spolupracovat s vámi v této velice závažné problematice. Má dopad na nás všechny, nezávisle na tom, zda jsme členy EU či ne. Zajímá mě to zejména ze tří důvodů. Za prvé jsem členkou eh, podvýboru ad hoc zhromáždění, eh, která se zabývá um, přijetím i přijímáním utečenců eh, ve velkém měřítku. My jsme byli v Lampeduze, v Řecku a tak dále. Mnozí z vás možná o tom i vědí. Druhý důvod je, že zabývání se otázkou zadržování vazby uprchlíku je něčím, čím se zabýváme jako jedním z hlavních témat už celou řadu let. A třetí důvod je, že v rámci Rady Evropy máme určitá pravidla a normy, která se e, vztahují jak na e, všechny naše členy, tak EU a tam je i formální systém toho, jak odhalovat nedostatky. Eh, my se držíme i eh, toho, co nám říká například výbor pro předcházení mučení, eh, lidská práva a tak dále. Dramaticky se nám počet těchto lidí ve vazbě zvyšuje. Například ve Spojeném království byla desetinásobně zvýšena kapacita ve srovnání s počátkem 90 let. Ve Francii ze sedmi z ty eh, lidí eh, na 1700 mezi rokem 2003 a 2007. Využívání vazby už se netýká pouze eh, migrantů bez dokladů, případně osamělých eh, uchazečů či nelegálních, ale prostě se tam lidé zadržují delší dobu. A bohužel nová směrnice prodloužila minimum ze 6 na 18 měsíců za určitých podmínek a je to eh, velice nešťastné, protože tím byl vyslán signál členským státům, že vlastně je to přijatelné někoho zadržet na delší dobu. Někdy my, co by politici, ještě máme tendenci vše komplikovat. A vlastně se musíme zeptat na jedinou věc. Je opravdu nutné zavírat za mříže tak velký počet lidí? A pokud ano, tak musí to být opravdu na tak dlouhou dobu? Odpověď by tady měla být jednoduchá, ale dokonce ten výchozí bod v rámci mezinárodního práva hovoří jasně, že vazba by měla být až tím posledním legislativním zásahem, nikoli prvním nebo druhým. V rámci úmluvy 51 eh, by lidé neměli být eh, zadržení pouze za to, že nelegálně vstoupili do země, či že se ucházejí o azyl. A nesmíme nikdy zapomínat, že imigranti Oni nespáchali žádný trestní čin. Často jsou zadržováni za podmínek horších než eh, odsouzení vězňové. Po tomto úvodu bych eh, ráda uvedla pár principů. Eh, zadržování právě nelegálních migrantů a žadatelů o azyl principy. Za prvé, měl by to být poslední prostředek a nejdříve bychom se měli tázat, zda je to vhodná věc vůči danému případu. Za druhé, zvažujeme-li ji, tak by měla být v souladu s mezinárodními zákony, které přísně omezují její využití. Ale potřebujeme větší jasno, aby právě i tam předpisy byly jednoznačnější. A za třetí, pokud bude opravdu rozhodnuto o vazbě, tak by tam měla být um, určité podmínky, vhodné aktivity a vhodné prostředí a minimální standardy. Doufám, že jiní kolegové pohovoří o více detailech a uh, žádá si to opravdu lepšího vyjasnění a preciznějších formulací. A nyní, proč alternativy. Máme fiskální argument. Cokoliv jiného je jednoduše mnohem levnější. Například v Kanadě bylo prokázáno, že když se lidé propouštějí, tak to stojí 15 kanadských dolarů denně, kdežto vazba stojí 175 kanadských dolarů na den a na e, toho žadatele. Ale tady nejde pouze o náklady finanční, jde o náklady lidské, psychologické, jaká újma již utrpí eh, tento člověk, je často eh, tak těžká, že se dá velice eh, obtížně napravit. Švédský stokholmský program se konkrétně zabývá otázkou alternativ vůči vazbě, ale zároveň je to ve vztahu k vazbě vězeňské a ne ve vztahu k ilegálním migrantům či žadatelům o azyl. A musím opakovat, že bohužel lidé, kteří nespáchali žádný trestný čin a pouze se snaží dostat do jiné země, aby nějak přežili, jsou často se s nimi zachází hůře než s potenciálními, tedy podezřelými a pachateli. Um, není vazba uh, eh, panaceu, ani není um, charta lidských práv panacem. Uh, eh, hovoří se, že um, vazba by měla pouze být před odsunem využita pouze, pokud je e, tam riziko spáchání nebezpečí a musí být o ně rozhodnuto soudem. Soud e, ne rozhodl, že by, aby něco bylo právně přípustné, tak mu musí být nutné. Když někdo má ubytování, má finanční prostředky, tak může být v principu uh, uvalen do vazby uh, Eh, pokud splňuje další podmínky, například eh, vazba, protože se plánuje odsun a bohužel i moje země k tomuto sahá jako k výmluvě, aby tuto vazbu uvalovala častěji. Eh, vše je ještě mnohem složitější, podíváme-li se na judikaturu a jiných národních právních nástrojů. 2004-2005, eh, tam můžeme hovořit o takzvaných nečekaných eh, příjezdech eh, ilegálních migrantů. Nyní už ale můžeme říci, že jsme je čekali. Arabské jaro, to jsme nečekali, ale těch migrantů není tolik, kolik jsme si mysleli, že by jich mohlo být. Přesto však musíme být připraveni na um, tyto toky, musíme mít vhodná střediska pro zadržení, musí tam být vhodná podmínky pro přijímání těchto uprchníků. Směrnice o navracení má odpovídající eh, ustanovení a rovněž i směrnice o nuceném navrácení. Není toho však dost proto, aby ředitel vazebního střediska věděl, co se přesně od něj čeká. Proto eh, zde eh, hovoříme o 15 minimálních standardech a já jsem se obrátila na ministerstvo Evropský výbor, aby připravila evropské standardy pro eh, tyto migranty a žadatele o azyl, což by bylo dodáno Evropské vězeňské zprávě, aby mohla eh, společně s Evropským výborem pro zamezování mučení eh, vše nějakým způsobem uvést do kontextu. Já rovněž jsem členkou parlamentárního sboru Rady Evropy a jako evropská politička k tomu řeknu, že vazba by měla být využívána pouze, je-li nutná. Musíme společně vykládat a chápat, co tato nutnost znamená, musí být přiměřená svému cíli a to znamená, že musíme dosáhnout spravedlivé rovnováhy mezi právem na svobodu jednotlivce a zájmy státu. A ve světle těchto dvou cílů je jasné, že automatická povinná vazba porušuje oba tyto principy. Dámy a pánové, musíme nacházet jiné prostředky než zadržení, ale pokud nám scházejí um, zaměstnanci nebo pokud vůbec někoho um, zavíráme za mříže, tak eh, musíme si být jistí, že je to nutné. Eh, děkuji vám. Eh, nedovedete si představit, jak rádi slyšíme to, co jste nám právě řekla, protože je zřejmé, je absolutně jasné, že nemůžeme nikoho zadržet, někoho, kdo bojuje za svobodu a kdo jede do Evropy a První věc, která se mu stane, je, že je, je uvalena na něj vazba. To nemůžeme eh, akceptovat eh, a je, do, je velmi dobré, že v Radě Evropy a zde v Bruselu nám toto můžete zopakovat je také velice důležité to, co jste právě řekla o těch alternativách. Ano, musí existovat alternativy eh, k té vazbě a tyto alternativy jsou mnohem levnější. Už mnoho let se snažíme přesvědčit evropské vlády, že je mnohem levnější právě eh, nechat na svobodě ty osoby a že je mnohem levnější, abychom je nechali vstoupit na pracovní trh, než je mít ve vězení. Já si myslím, že toto je právě to nejdůležitější jádro této otázky. Dávám slovo paní Chil eh, Bazo, Maria Teresa, ředitelka postgraduálního studia na Newcastle Law School. Prosím. Muchas gracias. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že mám možnost se na vás obrátit, ale trochu v jiné roli. A zcela jistě v té době, kdy se parlament začala týkat Lisabonská smlouva a má legislativní kompetence, kterému všichni přejeme a doufáme, že ji bude využívat proaktivněji než tomu bylo doposud. Eh, v době tedy, kdy se eh, schvalovala první legislativní, eh, ta první generace těch legislativních aktů k asilové problematice. Já se budu zabývat pár věcmi. Nebudu se pouštět do podrobností u té přepracované verzi. Eh, bylo předloženo mnoho dokumentů, eh, ať už organizací UNHCR, jinými organizacemi, ty se tím zabývají eh, povolanějším způsobem. Já se soustředím na určité, hm, takové bych řekla, diskrétní poselství. Za prvé, obecné principy, které jsou právně závazné v Evropské unii v rámci naší legislativy a které musí vždy stát v pozadí jakékoliv legislativní agendy našeho parlamentu. A pak se soustředím na některé z těchto zásad, eh, tak jak se zrcadlí v chartě lidských práv Evropské unie Zejména se soustředím na právo na azyl. A pak se pokusím o argumentaci, jak by se vše mohlo propojit s Evropskou umluvou o lidských právech, které se možná v Evropě doposud nevěnovala patřičná pozornost. Pak se podívám i na sekundární legislativu, na ponaučení, eh, která musí být přijata, abychom už na podruhé vše vyřešili lépe, zejména to nevyřešené. Na samém začátku musím začít něčím, co už zde i tak zaznělo, u mých předchůdců, totiž, že hovoříme o administrativní vazbě, ale zároveň hovoříme o jednotlivcích, kteří v zásadě mají právo požádat si o azyl a jsou to eh, jednotlivci, kteří možná jsou uprchlíci, i když možná jako takový nebyli zatím uznáni. A proto v tomto kontextu se opravdu musíme soustředit na principy a závazky v rámci mezinárodního práva, které mají všechny členské státy. Takže nehovoříme o jednotlivcích, kteří opravdu spáchali trestný čin, anebo kteří jsou ve vazbě v rámci trestních zákonů a například čekají na soudní přelíčení. Tedy základní principy to je e, něco, co je zapsáno v článku 6 charty základních e, práv, což je právo na svobodu. Každý má právo na svobodu, na osobní bezpečí a důležité je, že potenciál tohoto článku jsme ještě plně nevyužili a čekáme, jak se k tomu postaví soudní dvůr obsahově a to je článek 18 základních práv a to je právo na azyl, který je třeba nutně respektovat a který musí být zaručen rovněž ve světle statusu, eh, tedy ženevské úmluvy o statusu uprchlíku. A co nám tato úmluva říká? Za prvé, že v rámci článku 31 členské státy mají povinnost neuvalovat žádné sankce na jednotlivce za to, že vstoupili do země ilegálně, případně, že v ní se ilegálně setrvávají, případně na jednotlivce, kteří se nacházejí na určitém území bez oprávnění. Hovoří se tam rovněž o tom, že nesmí být e, zaváděny žádné, žádná omezení pohybu, kromě těch nezbytně nutných a pouze v tom rozsahu, který opravdu nutný je, a to pouze do okamžiku, kdy bude situace vyřešena. Tedy princip nutnosti už je zakotven v nevinárodním právu a i v ženevské úmluvě. A to by mělo být tedy e, pozadím článku 18. Článek 18, právo na azyl, rozhodně dává právo jednak si o azyl požádat, ale zachází i dále. Zatím musíme ještě zkoumat, jak dále. Soudní dvůr Evropské unie byl požádán, aby se právě v případu MMS k tomu vyjádřil. Zatím ještě nemáme rozsudek, bohužel se um, nezabývá generální advokát problematikou 18. článku, ani sám odvolací soud se neodvolává na oblast působnosti článku 18, ani tím, jak daleko e, sahají záruky a e, judikatura soudního dvora. Ale obsahově jakékoliv články či derogace článku 18 musí ladit s evropskými zákony a s evropským AKI. A to včetně principu proporcionality, eh, nutnosti, práva na eh, řádnou zprávu a právní jistotu, což znamená, že v určitých případech musíme mít mnohem detailnější záruky, právo na účinnou nápravu a důležité je, že ten princip toho odškodnění tak, aby veřejná zpráva, pokud jednala nedbale nebo ilegálně v rozporu se zákonem, tak musí e, toto napravit. Další věc. Evropská legislativa by se měla soustředit jednak na ten právní základ pro vazbu a zároveň na to, aby ta vazba byla mm, oprávněná a e, legální. Právní základ. Evropská e, legislativa se tím zabývá až v době, kdy se snaží vstoupit na území, čili ještě nebylo stanoveno, zda ta žádost bude podána a jak bude posuzována a rovněž na v momentě výkladu. A já se chci soustředit, když hovoříme o odsunu. Totiž zdá se, že e, to vše spočívá v tom, že někdo, kdo už má být odsunut, e, tak jakoby nemá už žádná práva ani nároky. A tomu tak není. Ti, kteří čekají na odsun v rámci Dublinu, Eh, nařízení z Dublinu, dublinského nařízení, tak ještě eh, ten jejich případ nebyl vyřešen. Pak ještě máme koncept bezpečnější země a národní zakonodárství, které uvaluje povinnost odvolávat se eh, až ze zahraničí či povinnost je, eh, že se může uznat odvolání ze zahraničí a to mohou být uprchlíci, eh, žadatele, jejichž, eh, v jejich věci ještě nebylo rozhodnuto, tedy jejich status ještě nebyl rozpoznán. A v tom případě směrnice 2004 Evropského parlamentu um, uvaluje určité minimální normy a v tom kontextu má parlament možnost se na ní eh, opřít, aby když bude jednat o eh, směrnici o příjmu a o podmínkách příjmu, eh, tak může z toho čerpat. Ehm, Kacoev už zkoumal právní základ pro vazbu a tam se hovoří o takzvaném ehm, přiměřených vyhlídkách na odsunutí osoby. A pokud neexistují takové, hm, taková pravděpodobnost vlastně, eh, tak se volá po okamžitém propuštění z vazby. Čili v tom smyslu by mohl Evropský parlament uh, Eh, z těchto ponaučení čerpat a rovněž i z tohoto nástroje, aby mohl dále propracovat další podrobnosti, případně začlenit i veškeré podrobnosti do směrnice o podmínkách příjmu. A ještě na závěr eh, poslední věc k Evropské umluvě o lidských právech a skutečnosti, že soud neustále prohlubuje eh, judikaturu, kde stále častěji trvá na tom, že členský stát má určitě určité závazky, zejména pozitivní závazky a nikoli pouze negativní nezasahovat. Pozitivní závazky eh, jsou mezi jinými eh, změnit eh, vnitrostátní zákon, tak jako bylo v kauze OAT proti Molgária, a to analogickým způsobem k evropskému zákonodárství komunitárnímu dále povinnost v rámci Evropské umluvy o lidských právech celá jasně uh, Eh, povinnost eh, nebránit jednotlivcům, kteří jsou zadrženi, v tom, aby mohli vyjasnit svůj status uprchlíka. Vše to musí být zvažováno v kontextu něčeho, o čem už jsme hovořili v předchozím mm, kole, v předchozí části, totiž že členské státy i Evropská unie stále častěji upírají eh, prosazování této části komunitárního práva, eh, když se pohybují po širém moři nebo mají určité akce v zahraničí. Děkuji. Děkuji, Marie Terezo. Eh, promiňte, tady v Evropském parlamentu hovoříme dvě, tři a maximálně čtyři minuty ve výjimečných případech a potom máme problémy s tlumočením, Eh, protože eh, tady máme mnoho řečníků a já vím, že eh, na univerzitě či před soudem je to něco jiného, ale tady prostě fungujeme takto a nemůžeme to změnit pouze pro dnešek a nemůžeme to, nemůžeme změnit jiné věci, no tak alespoň se pokusme o toto. Nyní dám slovo Filipovi Amaralovi, už ho známe. Eh, pracuje v oblasti eh, s uprchlíky a máme ho, velmi si ho vážíme. Prosím, Filipe, máš slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za tento úvod. Rád bych poděkoval Libe výboru za možnost vystoupit za naše jezuitské centrum pro uprchlíky. Budu hovořit o nedávném průzkumu v této oblasti, zadržovací vazby, určité studie, jak vypadají podmínky, jak je to propojeno s podmínkami, které se týkají směrnice a i přepracované verze směrnice v tomto ohledu a budu-li mít nějak ještě chviličku čas, tak bych se podívala na alternativy. Jaká je mise? Bohužel bez mikrofonu poznámka. Pokud jde o misi našeho jesuitského centra, tak my se snažíme samozřejmě eh, bojovat za práva těchto migrantů, navštěvujeme různá detenční centra, připravili jsme i zprávu ohledně podmínek v těchto centrech. Ovšem my se v naší studii snažíme zabývat propojením mezi Ehm, zranitelnosti těchto lidí a detenci, zadržovací vazbou, zda to má nějaký systematický dopad na lidi se speciálními potřebami a tak dále. Čili na závěr tohoto projektu, to bylo v loňském roce, měli jsme 4, 680 pět zadržených, které jsme zdokumentovali, 21, 21 členských státech. Byl to opravdu obrovský vzorek od lidí od 10 let do 63, dále ti, kteří požadovali na základě dublinské eh, úmluvy, kterým byla odmítnuta, eh, odmítnut azyl a tak dále. My jsme v podstatě zahájili tuto studii s, s těmi existujícími definicemi zranitelnosti, což máme v různých směrnicích a tak dále, jaké jsou tam faktory, které, jsou, které určují toto postavení, zase to nějak mění a tak dále. Na základě našich výsledků vidíme, že pokud jde o zadržovací vazbu, tak ta tato definice, eh, de, de, definice, definice eh, je propojena s velice důležitými záležitostmi. A to tři nejdůležitější záležitosti. Zadržovací vazba ve své formě eh, může představovat obrovskou škodu, více škody než užitku, kterou by přinesla danému člověku. A osoby, které oficiálně označujeme jako potřebné ve zvláštních situacích, ženy, děti, oběti, mučení, tak ty jsou samozřejmě velice zranitelní u tohoto zadržení nebo v této vazbě, protože ty které se zhoršují. Osoby, které naopak nemají žádné speciální eh, potřeby nebo nebyly tak definováni, se můžou stát zranitelnými v průběhu zadržovací vazby. Má to negativní dopad na lidskou osobnost, zdraví jedinec se stává slabším, je mnohem eh, je citlivějším vůči různým zhoršování fyzického, eh, ale i psychického statu. Samozřejmě, že to závisí rovněž na tom, co je to může na starší člověk a tak dále. Samozřejmě, že se, že některé záležitosti bolesti nebo tuto zranitelnost nemusíme vidět okamžitě, ale v průběhu několika týdnů se to již manifestuje. Manifestuje se to různým způsobem v průběhu tohoto zadržení, samozřejmě, protože tyto eh, centra většinou jsou trochu jako vězení, dále mm, lidi se zde samozřejmě cítí špatně, migrénou trpí, nespavostí, zhoršují se jim astmatické příznaky, dále jsou to symptomy deprese, smutek, letargie, ne, nedůvěra v budoucnost, beznaděj, izolovanost od vnějšího světa, nemožnost získat dostatečné informace, pokud jde o žádost o azyl, jazykové bariéry a samozřejmě mm, narušení veškerých plánů do budoucna. To všechno zhoršuje zranitelnost těchto lidí ve vazbě. Většina lidí, asi 80% těch, kteří, který, které jsme vyslechli, nebyli schopni na vůbec říci, kdy dojde k jejich eh, propuštění. A tato nejistota představuje ohromný stres eh, pro tyto lidi. Samozřejmě toto zhoršuje. Mm, samozřejmě to je to šílená situace pro tyto lidi, jako kdyby byli ve vězení, zatímco nebyli obviněni z ničeho pan Mase z Lipe připravil zprávu, která vzala v potaz výsledky naší práce, rovněž do eh, textu komise se to dostalo. Samozřejmě, že jsou zde určitá pravidla, která nemůžeme samozřejmě aplikovat úplně všechno, ovšem jsou zde určitá pravidla, která jsou nezbytná, která bychom měli realizovat. Lidé by prostě neměli být v průběhu asilového postupu, asilového postupu zadržení nebo držení v zadržovací vazbě, protože zde je disproporční počet eh, lidí, kteří právě byli žadatelé o azyl. Měli by zde probíhat kontroly, mm, Mm, zranitelnosti těchto lidí už při vstupu do této země, abychom zabránili nežádoucí zadržovací vazbě a aby u těchto lidí nešlo k zhoršení situace a každý eh, člověk, který je zadržený, by měl mít dostatečné informace, přístup k těmto informacím, protože je to takový uzavřený prostor, lidé nemají nějaké možnosti získat všechny informace, které potřebují a v některých záležitostech ehm, právní služby nebo případech byly poskytovány právní služby lid, lidmi, kteří nemají nějaké znalosti, rozsáhlé znalosti o vnitřních asilových politikách. A nyní pokud jde o alternativy takové zadržovací vazby. Na základě naší studie mm, vidíme, že to prostě má negativní dopad a to zadržovací vazba a to na všechny nejde pouze o to, že budeme identifikovat nějakou neověřenou nebo špatnou praxi a identifikovat eh, ověřenou praxi. Ne. My v podstatě bez ohledu na podmínky zadržovací vazby jsme zjistili, že prostě to je negativní opatření, negativní řešení. Mezinárodní koalice pro zadržovací vazbu ehm, ehm, my jsme součástí této aliance, se podívala na alternativy možnosti zadržovací vazby z globálního hlediska. Ehm, snaží se zjistit, jakým způsobem eh, vlády řídí migraci, jakým způsobem fungují, fungují jejich zadržovací vazby, zjistili, eh, do jaké míry jsou tyto alternativy lepší než zadržovací vazba, jaký to má dopad na migranty. Tato koalice ehm, přišla se sedmi důležitými závěry. Mohli bychom ušetřit velké prostředky alternativními eh, možnostmi, dokonce až 90 v některých zemích. Další věc je která je zásadní, že migranti se mohou rozhodnout, zda by se dobrovolně chtěli vrátit domů, pokud mohou udělat takové rozhodnutí v rámci komunity mimo zadržovací centrum, pokud mají dostatečnou, dostatečně jsou informováni, včas jsou informováni o všech možnostech a pokud eh, přistupujeme k těmto lidem s, mm, s humánním přístupem, dětským přístupem, tak jsou více nakloněni spolupráci s úřady. Mm, organizace vzala v potaz několik možností a zjistili, že lidé si stěžovali asi někde mezi 80 a 90 procenty eh, v případě zadržovací vazby. Samozřejmě, že chtěli spíše, aby eh, s nimi bylo zacházeno férovým způsobem, aby mm, získávali transparentní informace, aby nebyly jaksi v jakémsi vzduchoprázdno. Nejlepší osvědčená praxe, pokud jde o alternativy, tak byly to například sociální práce mm, v, v Belgii, rodiny, které žádali o azyl, žijí v takových komunitních domech, domovech, eh, eh, jsou tam lidé, kteří jsou zodpovědní za jejich konkrétní eh, případ, zvyšuje to samozřejmě úspěšnost těchto alternativních řešení. A právě proto mezinárodní koalice um, trvá na tom, aby všechny tyto dokumenty požadovali od členských států možnost aplikace alternativních řešení, aby nepřistoupila vždycky k zadřilací vazbě. Děkuji. Děkuji, máme čas na dvě otázky, protože potom musíme už pokračovat, abychom mohli využít tlumočnické služby. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, já nevím, na koho se vlastně obracím v panelu touto otázkou, ovšem někdo z panelistů jistě mi odpověď poskytne. Jaká je situace u nelegálních migrantů nebo prchlíků, u kterých je snaha o odsunutí a Um, normálních vězňů, kteří by byli v jedné zadržovací vazbě. Zda tato situace je nějak oddělená v Evropě, nebo jsou uh, nějaké země, kde dochází k, k takovému smíšení těchto, těchto dvou kategorií. Já nemohu říct že zda mám úplný obrázek ovšem. Ano, my víme, že někde dochází ke smíšení těchto kategorií, proto jsem to zdůraznila ve svém uh, projevu. No, mnoho lidí se podívá na tyto nelegální migranty, já nechci říkat nelegální, ovšem v podstatě se na ně dívá jako na zločince, protože v podstatě se dostali do té země tím, že porušují zákon, čili v některých zemích ano, dochází ke smíšení těchto dvou kategorií. Dovolte ještě taková následná otázka. Já jsem z Nízozemí a my my se snažíme právě, aby tento nezákonný pobyt znamenal, nebo aby se to interpretovalo jako trestní čin. A nyní si ovšem uvědomuji, že když to uděláme, tak to v podstatě bude znamenat, že tito lidé budou teda na jednom místě společně se zločinci eh, zadrženi. Je to, je to něco, hm, eh, k čemu by mohlo dojít? Je, je zde riziko, že by tomu tak mohlo být? Já skutečně nevím, jak to vypadá v jiných zemích. Ovšem, mm, měla bych obavy. Měla bych obavy, že k tomu může dojít ve všech zemích a skutečně v tomto ohledu mm, ani jedna země není eh, lepší než jiná. Děkuji, papa Nikolau. Eh, ano, ještě jedna otázka. Ano, my máme v mnoha evropských zemích taková detenční střediska, kde to zacházení není úplně nejvhodnější. Že máme se i evropské finanční prostředky, které by mohly zlepšit situaci v těchto střediscích. Mohli byste mi říci, jak se pozitivně, efektivně využívají tyto prostředky, nějaké pozitivní návrhy na zlepšení situace, pokud jde o tyto konkrétní finanční prostředky, evropské finanční prostředky. Já nevím o žádných konkrétních návrzích na zlepšení situace v detenčních centrech. Ty podmínky pro lidi v těchto centrech se zlepšují, pokud máte dostatečné prostředky, zařízení. Samozřejmě v Evropě máme imigranty, kteří bohužel teda jsou ve věznicích. Já jsem byla v Irsku, v takovém centru, kde ženy, žena, která požádala o azyl, tak v podstatě byla zadržená hned někde vedle vražetkyň. To je opravdu neakceptovatelné, to my, tomu bychom měli zabránit za každou cenu. A pokud jde o podmínky v těchto detenčních centrech, přístup k otevřenému prostoru, mít možnost volného času, mít možnost eh, získávat informace, to znamená, jak si zbourat tyto zdi tohoto detenčního centra, to si myslím, že je mnohem lepší nebo mohlo by zlepšit ten lidský přístup eh, v těchto detenčních centrech. Ovšem, toto všechno by bylo mnohem nákladnější než například právě ten komunitní způsob, ta alternativa, kde lidé zranitelné skupiny, kde se jejich situace zhoršuje mnohem menším způsobem nebo mnohem méně než v detenčních centrech. Eh, tady jsme hovořili o mnoha otázkách a já bych nechtěl, abychom tady zapomenuli na příspěvek eh, ze strany Eh, belgického soudce, když tady hovořil o tom, že i když v případě, že hovoříme o extrémních případech ze sociálního, lidského a politického hlediska a také o krajově, eh, v mnoha eh, případech se tomu nepřikládá dostatečný význam těm lidským právům těch dotčených osob. Tak právě my, kdož věříme v právo a v základní svobody, tak právě v těchto extrémních případech musíme vyvinout eh, obzvláště velké úsilí, aby tato práva byla dotržena. Tady hovoříme o těch eh, soudních instancích. V Evropě eh, tady se zaměňuje administrativní instance jakožto první instance a potom soudní instance jakožto druhá. Ne, ne, ne, musí být dvě soudní instance a kromě tohoto všeho musí být tady to, co eh, řekl pan eh, soudce. Tady exist, je potřeba sjednotit doktríny. Nemůžeme dovolit, aby 30 soudců měli 30 různých judikatur. Musíme sjednotit doktríny a musíme mít uh, tu možnost sjednocení doktríny, aby se to potom stalo evropským právem. Eh, evropský Evropskému parlamentu to ještě potvrdá, ale musí se to v budoucnosti skonsolidovat. Nebudu dále zdržovat a dám slovo eh, pánovi Rui Tavaresovi, který mě zde nahradí. Jeho otázka je velice důležitá a nerad bych, abychom tomu nepřikládali ten význam, který zaslouží. Prosím, pan Tavares. lo, lo, lo programma. No, Ah, la montra, oui. Excuse me, you, but it's necessary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 Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, přátelé, kolegové. Co by zpravodaj Evropského parlamentu k problematice Evropského programu pro znovu usazení a pozměňovací návrhu k Evropskému fondu pro uprchlíky jsem zejména velice rád, že můžeme hovořit po, o té části eh, toho balíčku právě v tomto momentě eh, toho postupu spolurozhodování. Všichni víme, že se táhne trochu déle, než jsme čekali a sáhneme paměti zpět k květnu loňského roku, kdy parlament velkou většinou vypracoval zprávu, dospěli jsme ke kompromisu, všichni stínové i zpravodajové se shodli a to byl právě zpráva o um, pozměňovacích návrzích a rovněž zpráva z vlastní iniciativy, která nebyla až tak urgentní, ale která přišla z naší vlastní vizí, jak by měl vypadat ten společný program pro znovu usazování do budoucna. A tam jsme žádali o e, skutečnou efektivní e, koncepci o to, aby byly rychlé reakce na kroky, jež si vyžadují znovu usazování a zejména nás zajímal taková stála jednotka, možná v rámci právě Evropského úřadu nebo podpory úřadu, která by eh, prováděla ten program, která by usidlovala prioritní případy a zahrnovala stále více členských států a rovněž eh, by se zabývala těmi následnými kroky, které by poskytly větší kvalitu celému tomu postupu. A rovněž díky takové koncepci by mohlo docházet k výměně nejlepších eh, doporučených eh, postupů. Takže takto to bylo v té zprávě naší. Spolu rozhodování, tedy parlament, který spolu rozhoduje s radou a s komisí, vedlo k tomu, že vlastně máme celou řadu různých stanovisek Máme tedy eh, jednak eh, zprávu eh, z Vlastně iniciativy a pak máme ty pozměňující návrhy. A víme, že nic vlastně ještě neproběhlo až do samého konce. V rámci Evropského parlamentu se vlastně obsahově dokázaly shodnout všechny politické skupiny a mezi komisí a e, radou rovněž došlo k dalekosáhlé shodě. Totiž e, dodatečné fondy pro e, nové, novější členské státy při znovu usazování, dvojí postup, kde bychom měli měli jednak humanitární priority pro ty nejohroženější uprchlíky a zároveň i regionální priority, kde bychom se mohli více zaměřit na určité unijní regiony, které by potřebovaly dodatečnou podporu například eh, z ohrany eh, ze strany UNHCR, která by to dokázala posoudit a která se tím zabývá, tím znovu jsme. Ale bohužel od května roku 2010 z institucionálních důvodů se někdo něce, někde zaseklo, už jsme přišli o hodně času. Je to velice frustrující pro mnohé z nás, rovněž ty e, tábory utečenecké, a například naše delegace byla v Syrii už v roce 2010 a je to velice um, depresivní, že musíme neustále zdůrazňovat, že je něco tak urgentní, že je to znovu usazování pouze uh, z důvodu um, článku 219 Lisabonské smlouvy, uh, totiž těch článků přenesené pravomoci, se to nedokáže pohnout kupředu. Nyní jednáme s radou o tom a doufáme, že brzy dojde k otevření nové kapitoly, kde budeme schopni předložit nový druh spolurozhodování a budeme mít i protinávrh, abychom se rozhodli které jsou ty prioritní regiony, aniž by tam byly mm, ty přenesené pravomoci. A doufáme, aby komise i rada reagovali co nejrychleji v rámci nejbližších dvou let. Myslím, že všichni si jsme vědomi, jak je důležité, aby všechny eh, překážky byly odstraněny do konce prosince. V opačném případě přijdeme o další rok a vlastně vše se posune až do roku 2014 a budou mít jiní eh, možnost eh, přijít do Evropské unie eh, v rámci mm, nového rámce, bude tam politický náběh díky tomu novému dokumentu. Tedy jsem velice rád, že tady mám v panelu jako kolegy ti, kteří velice intenzivně na tomto pracovali. Joman Hannes van Hemond, to je na kraji mm, po mé levé ruce a on se snaží prosazovat politiku znovu usazení e, právě v UE to je z UNHCR kanceláře pro Evropu a hovoří o snahách znovu usazování v rámci EU. Samozřejmě víme, že tento společný program je eh, programem UNHCR, ale dovolím Johannesovi, aby nám na to vrhl eh, více světla, je to velice kreativní eh, člověk a eh, brzy se k tomu vyjádří. Pak máme Hovik Etiemecian z UNHCR Tunisko, má velice konkrétní návrhy a náměty k tomu, jak by mohl být dále zohledněn, zohledněno to uvažování, které to eh, přetaví v nějaké konkrétní kroky, rovněž se s námi podělí o určité zkušenosti ehm, v Tunisku a zejména ten tábor Šuša z Tuniska. Pak eh, po své druhé straně mám Jakoba eh, Flan Grinstrupa, ne, ještě po levici pan Van Grinstrup z Dánska, stále zastoupení v radě, všichni doufáme, že právě dánské předsednictví přispěje k tomu spolurozhodovacímu postupu a že nám pomůžou. Všichni víme, že Dánsko se ujme eh, předsednictví až v lednu, ale určitě v rámci trio už navazuje na snahy Polska a Dánsko má velice kvalitní tradice znovu usazování. A po mé pravici paní Barbara Thomas, referentka pro migrační politiku a záležitosti uprchlíků Mise Spojených států při Evropské unii velice zkušená um, zkušená um, osoba v té oblasti. Víme, že Spojené státy znovu usídlují stále více uprchlíků rok co rok. A čte, eh, deset členských států je schopno znovu usídlit pouze 4,5 tisíce a Doufáme, že díky spolupráci se stejnými eh, Spojenými státy budeme schopni se více poučit a znovu sídlit více osob. A pak pan Thorsten Moritz, to je CCME, to je Rada církví a výkonný tajemník pro eh, politiku a projekty eh, CCME v této oblasti, tam pracuje už od roku 2008. Takže bez zbytečných odkladů eh, předávám slovo panu Van Hemundovi z UNHCR. Děkuji, pane předsedo. Já mám prezentaci, ale vím, že už je pozdě, jsou tam obrázky a grafy, takže doufáme, že eh, to nebude trvat dlouho. Máme urgentní výzvu pro evropské instituce a rovněž jednu pro členské státy, ale než s touto výzvou vystoupím, tak bych rád poodstoupil Ehm, a vysvětlil koncepci znovu sazování a zejména důvod, proč je eh, nezbytná a proč UNHCR ve své každodenní práci s ní musí počítat, aby dokázalo vykonávat své úkoly. UNHCR se snaží nabízet ochranu eh, deseti a půl milionům uprchlíků v celém světě. 80% z nich žije v chudých rozvojových zemích a to je velice důležité, to si prosím zapamatujte, přes 8 milionů eh, uprchlíků opravdu žije v těch rozvojových zemích v chudobě a my se snažíme jim nabízet více řešení. Jsou konkrétně tři taková trvalá řešení, která, eh, o která se opíráme a doufám, doufáme, že u některých z nich to první bude možno být uplatněno, totiž jejich domov učiníme bezpečným a umožníme jim, aby se tam navrátili. U jiných je někdy možná místní integrace. To se obvykle odehraje až u té druhé generace, totiž někdo bydlí v nějakém táboře celá desetiletí a pak se najednou ukáže, že ta možnost je tam i když není tak trvalá jako my ta dobrovolné navrácení. A třetí, to je znovu usídlení. To je zatím přístupné pouze velice málo osobám, ale je to velice důležité. Já osobně jsem už nějakou dobu působil v Jemenu. 150, 52. Eh, místo na indexu, tedy není to až tak významná země, ale Jemen je jediným signatářem eh, úmluvy 51 eh, z arabského poloostrova OSN a otevíral dveře například uprchlíkům ze Somálie a z Adenského zálivu, ale měl toho málo co nabídnout, takže to bylo velice obtížné prostředí pro tyto uprchlíky. Jednak byli v táboře a jednak vlastně byli eh, v takovéto zemi. Ale my jsme společně s jemenskou vládou se toho ujeli a v rámci té úmluvy jsme se snažili umožnit Jemenu, aby těm somálským, ale i etiopským uprchlíkům mohl umožnit důstojné přežívání, ale pro mnohé z nich, Eritrejce, Somálce, Etiopce, tam nebyla šance vrátit se do své původní země. Ani ta místní integrace nebyla až tak reálná proto je pro ně znovu usídlení vlastně velice významným řešením právě, to je takový příklad, tedy z toho jenemu, Jemenu. A nejedná se pouze o řešení, je to vlastně urgentní otázka jejich ochrany. V případě, že se e, objevuje ta hrozba, že uprchlíci mohou být odesláni do země, kde mohou být pronásledováni, anebo samotná země, kde se ucházejí o azyl, se stala nebezpečnou a vlastně je třeba je převést do bezpečí. Takže znovu usídlení je důležité jednak pro samotné uprchlíky, ale nikoli pouze pro ně. Je to rovněž možnost a dopad eh, to může mít i na ty, které zanechali za sebou v původní zemi. Může to mít strategický dopad, může to otevřít dveře eh, žadatelům o azyl, eh, kteří se mohou do té země dostat, pokud jim vysvětlíme, nejste zde sami, mezinárodní společenství vám pomáhá, abyste těmto uprchlíkům umožnili důstojný život. A tady musím říct upřímně, že k tomu nedochází často, ale my se o to snažíme. Může se z toho stát komplexních komplexní řešení eh, situace, životní situace těch uprchlíků. Pracujeme na takovém řešení v Tanzanii, kde se dostávají uprchlíci z Burundi, kde eh, celá desetiletí a generace už prožili v Tanzánii a dva tisíce těm se podařilo v rámci toho komplexního řešení, eh, nám se podařilo je navrátit do Burundi dalších pár tisíc bylo znovu usídleno a ještě bude znovu usídleno a celé další tisíce, 70 tisíc bude, eh, se stane v nejbližší budoucnosti tanzánskými občany. Tedy vidíte, jaký dopad může být, mít znovu usídlování eh, v takové situaci, kdy máme co dělat s uprchlíky. Tedy ve své každodenní práci my vždy zvažujeme možná řešení pro uprchlíky. A už eh, když jsme se snažili statistiky vyhodnocovat nebo eh, v tom procesu té psychologic, toho psychologického poradenství a tak dále, se snažíme prostě identifikovat, co je pro koho nejdohodnější, to neustále pokračuje a každý rok UNHCR prezentuje zemím globální potřeby v oblasti znovu usídlování. Tady vidíte, je to fascikl, který obsahuje všech všechny země světa. Vydáváme to, vždy publikujeme to v červenci, tam je popsáno, jaké jsou naše potřeby na nejbližší léta, co by eh, UNHCR a celkem jich bude za v nejbližších 3 až 5 letech 780 tisíc. A pak máme takzvané prioritní případy už hned na příští rok. A těch je na rok 2012 172 tisíc v tomto našem aktuálním případě. Takže máme 10,5 milionů uprchlíků, eh, kteří podléhají mandátu UNHCR a to prosím, ještě si pamatujte, že těch 182 tisíc, to jsou prioritní případy, ještě je třeba znovu sídlit přímo v roce 2012. A pak si to porovnejme s těmi počty uprchlíků, které se nám podařilo znovu usídlit v rámci EU a e, tam vidíte 4700 to bylo. To ani nezohledňují ten program ad hoc Německo, tam se podařilo ještě kromě těch 4700 eh, znovu usídlit 500. Německo zatím totiž žádný program nemá, takže tady není v té tabulce. Ale takže v praxi je to necelých pět tisíc. Necelých pět tisíc, eh, když si to porovnáme s těmi 172 tisíci na příští rok, tak to hovoří samo za sebe. A nyní Podívejme se na vše v globálním kontextu, eh, ten celosvětový program pro znovu vysídlování. Podívejme se, co dělají jiné země. Pokud rozlišujete barvy, tak vidíme, eh, jak si počíná EU. Ono bohužel to není moc lichotivé, ale musíme to vidět v kontextu. Tady vidíte takzvané ostatní státy. Já vám řeknu první tři. 54 tisíc bylo znovu usídleno právě v USA v roce 2010 a USA má maximum 70 až 80 tisíc uprchlíků eh, ročně. Eh, v roce 2010 jich bylo trochu méně než eh, v roce 2009, ale 50-60 tisíc tím si klidně poradí. 6700 Kanada, 5 5000 v Austrálii, takže to jsou další dvě důležité země a máme tady i v Evropské unii země, které mají dlouhou tradici, například Dánsko, Švédsko je důležitá země, Finsko. A to je samozřejmě něco, čeho si v UNHCR velice ceníme, ale hovoříme zatím jenom o celkových číslech za celou EU. Tam je to trochu jinak. A tady přesto všechno vidíme, že v roce 2009, to vzrostlo nejen ten červený sloupec, ale i ten modrý sloupec. A to bylo na základě závěru rady z roku 2008 eh, z listopadu o znovu sídlování uprchlíků z Iráku a tam jsme téměř dosáhli eh, těch čísel a to ukazuje, jaký máme veliký potenciál. To znovu sídlování typu ad hoc, německá vláda souhlasila s dvěmi a půl tisíci uprchlíků a opravdu si s tím poradila za velice krátkou dobu. Takže od roku 2008 lze říci, že došlo k určitému obratu, že se hýbeme, že to pokračuje a že trochu se nám to tempo zvýšilo a i je větší vstříc zaměstnanost v rámci EU. Rovněž na státní úrovni, rovněž členských států, se nám eh, připojily nové členské státy. Tady vidíte Česká republika a Rumunsko se zapojili do programu a Španělsko a Bulharsko rovněž oznámili, že i oni budou mít programy pro znovu usídlení a chci říci, že se nejedná pouze o eh, celostátní úroveň, rovněž i o místní úroveň, ta je velice důležitá. Musíme rozlišovat uh, lepší platformu ve smyslu solidarity eh, místních nevládních organizací občanských občanské společnosti i um, obcí, které jsou připraveny se své úlohy ujmout, přijmout uprchlíky, což je rozhodující, protože celý proces sídlování neuspěje, aniž bychom měli úspěšnou integraci, úspěšné přijetí a tam je nejdůležitější právě ta poslední fáze, totiž ta obec, eh, a všichni v místě, kteří se těchto lidí ujmou. Tady chci zdůraznit v té eh, v tom kontextu. Tam v Německu byla taková eh, kampaň, která se jmenuje jmen, Město říká ano kde právě ta města velice se snaží a lobují dokonce i stát, aby jim pomohl se té role zhostit. Evropská unie finančně podporuje takovéto iniciativy prostřednictvím toho EURF, což je právě ten program, který se soustředuje na přijetí a integraci na lokální úrovni a pilotní projekt pro znovu sídlování a pro celou takovou síť obcí na rok 2012 2013 Tam právě ten Evropský fond pro uprchlíky tomu finančně pomáhá. Tady ne, to je nesprávné, je to pilotní projekt, my jsme velice vděční. To, tam je rozpočtová eh, linka eh, zcela nezávislá, ale díky tomu tady máme ty možnosti. We go back to... A nyní se dostáváme opět na úroveň EU. Spravodaj už se o tom zmínil, že zde máme určitý v podstatě nemožnost e, nějakého dalšího rozvoje v rámci tohoto programu, evropského programu. V podstatě došlo k takové slepé ulice. už v posledních dvou letech tato situace je, to je taková a já za UNHCR opravdu žádám evropské instituce o to, aby dosáhly kompromisu v tomto ohledu. Nejenom toho, že by to měl být e, kompromis e, v brzké době, ale opravdu v následujících několika měsících, dovolte, abych parafrázoval asi takový nejznámější film v tomto ohledu Casablanca, který se dotýká uprchlíků, potřebujeme řešení možná ne dnes, možná ne zítra, ale brzo. Potřebujeme, aby toto řešení bylo k dispozici před květnem nebo červnem 2012. Proč? Protože to je termín, to je ta lhůta pro země, které se zabývají znovu usazováním nebo umožňují znovu usazování, aby teda požádali, určili, kolik míst budou potřebovat, které budou financovány z našeho fondu, Evropského fondu. To znamená, že čas běží. Jakmile nebudou schopni splnit tyto termíny, Ukrajiny nebudou mít program pro tyto země, které jsou součástí znovu sazování, aby pokud nebudou schopni opravdu mm, předložit určité závazky v rámci tohoto kvalitního programu, tohoto nového programu pro znovu sazování, včetně tohoto dodatečného financování, které máme k dispozici. To znamená, že nebudeme mít možnost dostat závazkům v roce 2013, zůstaneme na stejné stávající úrovni a EU prostě bude zaostávat ten program je sice úžasný, ovšem je to program, tento společný program je dobrovolný, je to v podstatě takový rámec pro národní programy UNHCR. Doufá, že EU, instituce i členské státy budou schopny alespoň tento program dát dohromady v těch následujících týdnech či měsících. A to by mělo vést k dodatečným místům pro znovu usazování, pro tyto potřeby v rámci EU a budeme hrát větší roli v rámci znovu usazování uprchlíků. Možná bychom mohli využívat strategickým, ehm, strategičtějším způsobem, čili bude, bude eh, to mm, ben, určitý benefit a určitě taky pora EU, ne zastávající číslo, číslo, všem, pokud by ta čísla byla větší. Nyní Dovolte, tím vlastně zahájím už i pro kolegu z Tuniska. Toto je ta nová situace. Severní Afrika je to relativně malý počet uprchlíků, asi tak pět tisíc ze Severní Afriky, který požadují znovu nebo tam potřebujeme urgentně eh, možnosti znovu usazení poskytnout. EU byla ochotná poskytnout 10 tisíc eh, míst pro Irak proč je tak obtížné přijít s těmito možnostmi pro pět tisíc lidí ze Severní Afriky. Spojené státy navrhují rovněž určitý otevřený, otevřený počet těchto čísel, všem ten, ten proces je zatím pomalý a právě proto by EU měla zasáhnout. A nyní toto je tato Ormo rodina, která je úspěšně znovu usídlená v Brightonu ve Velké Británii, to je na ně eh, pohled, obrázek, takový opravdu a na tuto úspěšnou notu bych ukončil můj příspěvek. Děkujeme. Fanegemunde. Jistě jsou zde lidé mezi námi, kteří mají různé názory na tuto rozpravu o znovu usazování. Já, když jsem začal pracovat v Evropském parlamentu, tak jsem si eh, všiml ten, ten, to srovnání mezi čísly, o kterých hovořil pan, pan Gemund. Možná za rok ta potřeba znovu usazování bude někde 170 na úrovni 172 tisíc globálně. zatímco v Evropě v v stejném roce pouze nějakých necelých pět tisíc lidí bylo znovu eh, usídleno. To znamená, že nás čeká hodně práce, my jsme měli obrovské ambice, švédské předsednictví hovořilo asi stovce tisíc lidí, to jsme byli op- to jsme opravdu nesmírně zdáleni takovým číslem, možná by bylo dobré aspoň zdvojnásobit to naše číslo těch necelých pět tisíc. v rozprávě v Evropském parlamentu nebo v takových rozprávách o asilu no, Často se hovoří mm, o tom, že je to takové nesmírně složité. V podstatě ta globální potřeba necelých 200 tisíc lidí ročně, to není nedosažitelné, pokud by globální aktéři rovněž se zaangažovali, spolupracovali. My se podíváme na zkušenosti z, ze Spojených států, rádi bychom se podívali i na kanadské, čelské zkušenosti a tak dále. My se díváme na možnosti realizace, myslím, že je to možné, je to naléhavější, než si myslíme. Pokud skutečně chceme nejenom přijít se závazky, ale zároveň Mm, pokud jsme tu zkusku, expertní skupiny již v lednu 2012, dále děláme usnesení rady k parlamentu ohledně prioritních regionů, strategických prioritních regionů prvnímu dubnu, dále je to sdělení komise, které bude následovat, dále ty závazky v květnu, červnu od jednotlivých členských států. To znamená, že do konce letošního roku doufám ještě v rámci tohoto předsednictví, že by se nám mohlo povést něco realizovat. Toto je právě ten čas, který nám běží. A nyní poprosíme pana e, e, Emetieva, který nám představí situaci v Tunisku. Když se dostaneme na, k těm fotkám, možná bych ještě o té naléhavosti celé záležitosti znovu usazování, znovu sídlení. Tunisko nám dalo jakýsi příklad eh, i vzhledem na humanitární práci. Je to země, která, ve které běží revoluce neustále. Je to země bez vlády, která ještě zatím nemá ty politiky eh, k dispozici. Ovšem v praxi nám ukázali správný směr, otevřeli hranice pro víc než milion lidí z Libie. Z Libici již měli určité dohody v minulosti, ale otevřeli dveře i třetím eh, příslušníkům třetí zemí, ať už to bylo z, nebo bez dokumentů. A toto je skutečně něco, co si zaslouží bližší pohled. Byla to skutečně pouze solidarita, projev solidarity, kterou prokázali asi vůči 64 mm, různým zemím, jejím příslušníkům v podstatě, které eh, tu Nišansané ani nevěděli, že takové země existují a oni jim poskytli přístřeší. Toto jsou první fotky těch tisíců lidí, kteří jsou eh, zadržováni na hranicích mezi Libií a Tuniskem. Tisíc egyptianů, se dostalo mm, do škol a nemocnic v Tunisku, tam přebývali, ovšem ta situace byla tak intenzivní, že došlo k naplnění kapacit a byla potřeba nalézt alternativy. A toto je právě eh, mm, záležitost, kdy, se začali, kdy začali reagovat UNHCR a jiní mezinárodní Eh, aktéři. Po krátkých diskuzích došlo k vytvoření mm, tohoto tábora migrantů, který se změnil i na mm, tábor žadatelů o azyl a u utečenců, tisíce lidí, kteří zde eh, stojí ve frontách na potraviny, šílená situace, vidíte, mm, zima, lidé tam sprchují v zimě v těchto podmínkách. Všechny agentury tam spolupracovali, ovšem na počátku bylo úsilí Tunisanů, mnoho eh, asistence zde byla poskytnuta eh, z celého Tuniska. Dále začal proces eh, evakuace, UNHCR umožnilo evakuaci tisíce lidí zpět do jejich domovských zemí. V podstatě Nikdo se nás neptal, zda mm, by byli schopni evakuovat, jsme schopni i evakuovat tyto lidi, kdy, um, když jsme je přichýlili. I to je příkladem dobré vůle a určitého humanitárního nastavení eh, lidí, kteří nikdy nemuseli čelit humanitární katastrofy. Takže myslím si, že pro zbytek světa by to nemuselo být až tak strašidelné přijmout, přichýlit mm, tyto lidi. Toto je lekce, kterou, které se můžeme poučit jsou to lidé, tisíce lidí, kteří byli traumatizováni v různých zemích světa, došlo k dalšímu traumatizujícímu zážitku v těchto táborech, došlo k incidentu, útoku na tento tábor. Lidé opět došlo k jejich vysídlení, dokonce ztrát na životech, majetku. Tisíce lidí, kteří museli opustit tento tábor. Vidíte fotky byla to v podstatě další naléhavá situace v naléhavé situaci. že my jsme neměli čas přemýšlet a ztrácet čas, protože tito lidé prostě byli bez pomoci, jsou, to ne, jsou závislí na pomoci. V jiných situacích lidé mohou najít nějaké nástroje, všem to je jiná situace. Lidé zde byli někde v poušti bez možnosti spolu, mm, nějaké mm, podpory vzájemné, čili ta situace byla nesmírně složitá. To znamená, že my jsme i když ta situace v oblasti bezpečnosti nebyla příliš pozitivní, my jsme se tam vrátili a opětovně jsme vybudovali tento tábor. Vidíte z těch fotek, že to nebylo jednoduché. Lidé se nás ptali, proč, proč nás vracíte do tohoto eh, tábora, došlo k tomu procesu, znovu, dochází k procesu znovu usazení, proč to nejste schopni urychlit. My hovoříme o těch, kteří žádali o azyl a ne ti, kteří se chtěli vrátit domů, ale těch Somálců a Eritrejců, kteří nebyli schopni se vrátit do svých zemí nebo do Libie. Já nemusím zdůrazňovat, proč tomu se možná ještě budeme chvilku věnovat. Čili ten život se vrací do svých kolejí, zlepši, opětovně jsme oživili ty služby, opětovně postavili tento tábor. Ovšem život na poště je obtížný, to jsou lidé, kteří většinou žili v, ve městech, v Libii, byli to um, lidé zvyklí na městský život, najednou jste byli v poušti. Velice obtížné životní podmínky, standardy, které jsou již zastaralé, ovšem ty standardy asi vypadají docela dobře, pokud jde o čísla, která jsou na stole. Ovšem, situace těchto lidí je nesmírně obtížná. Oček řešení očekávají ehm, všichni na všech stranách. Je Tunisané samozřejmě, kteří se mají miliony lidí, milion lidí a nyní zde v tom táboře zůstalo se 4 tisíc Eh, občanů a oni se ptají, co dělá mezinárodní společenství. Toto jsou takové fotky, které jak si namozují pocit normality života, které, který hledají azylanti a mm, uprchlíci například mají elektřinu. V ostatních táborech jsem to sice neviděla, všem to ještě nic neznamená, to, mm, pokud jde o jejich vyhlídky do budoucna. A v minulý týden došlo, dochází z, z, z období zimy, musíme opětovně vystavět tento tábor, došlo k, k, k z, k záplavám, lidé jsou traumatizováni, co se bude dít do, do budoucna, co budeme dělat. Díky Norsku opět možná budeme mít možnost, alebo alespoň malého počtu lidí eh, dostat do lepší situace. My samozřejmě rovněž máme určitý program, ale to bude trvat trošku déle. Znamená to, že tito lidé budou muset čekat, pokud teda nedojde z vaší strany k nějaké reakci, angažovanosti. Budou muset čekat na to, co jim budoucnost přinese. Zde vidíte takové radostné pohledy. Já jsem měl to tu čest a privilegium eh, vidět tyto uprchlíky od února až do jejich odchodu tohoto centra. Je to úžasný pocit, když somálský lékař se svou rodinou je schopen zjistit, že bude, bude možné začít nový život v Norsku. Toto je jeden jasný příklad, jak změnit život těchto lidí konkrétním způsobem. A dvě věci, které vás možná překvapí. První, ta situace v tomto táboře je těžká a se zimním obdobím se zhorší. Řešení potřebujeme nalézt rychle. Druhá věc, ty počty jsou relativně malé technicky opravdu by nemělo být obtížné to zpracovat. A my, UNHCR, pokud my budeme připraveni v prosinci, většina legislativy, judikatury již je k dispozici v tomto ohledu, čili jde na, eh, člen, jedou na členských státech, aby zakročili. Pokud jde o místní integraci, máme ze Somalce, Eritrejce, Ogadence, kteří prostě nejsou schopni nalézt místo v Tunisku. Na místní úrovni už to není možné. Čili ta odpovědnost, která z toho vyplývá, je poskytnout pomocnou ruku Tunisanům a říct si, vy jste se postarali o milion, možná my bychom mohli přijmout ty čtyři tisíce. Příspěvek ze strany Tuniska překročil násobně humanitární pomoc, která byla poskytnuta těmto uprchlíkům, mezinárodními organizacemi, humanitárními organizacemi. Nesmíme zapomínat na to, že mm, rovněž umožnili přístřeši 700 tisícům Libicům a mm, nyní je tam asi tak 20-25 tisíc Libiců, kteří se nemohou vrátit do své země. Jistě máte aktuální informace o Libii. prostě tam budeme mít určitý počet Libiců, kteří nebudou schopni se vrátit ani po změně situace v Libii do Libie. A to jsou lidé, kteří jsou, kter, kterým média ne, nevěnují pozornost, zatímco Tunisko jim poskytlo přístřeš, přístřeší přístup ke službám, potravinám, zdravotnictví a tak dále. Čili když to srovnáme nějak, jaké náklady nese Tunisko v celé této Eh, operaci se zbytkem světa, mohu vás ujistit o tom, že ten rozdíl je obrovský. A opravdu poslední informace. Možná bychom mohli ukázat Tunisanům to, že jejich přístup nebyl špatný, že to byl správný přístup, když přijali tisíce těchto lidí. a že právě takovým znakem, symbolem by bylo to, že bychom umístili někde 4 tisíce lidí, kteří čelí zimě v Šuše, v tomto táboře. Já žiju v Zarsizu, já tam žiju v domě. Ovšem, ten život několik nocí strávených v táboře je obtížné a čeká nás zima. Takže prosím, abychom se všichni spojili a něco udělali. Děkujeme. Dobrá to, jak jsou schopni ti, kteří v tom eh, táboře bydlí, si schopni poradit, to opravdu je neuvěřitelné. V některých táborech se lidé nezastaví. Oni si zakládají školy pro děti, vzdělávají se, pomáhají si. A žádáme-li o znovu usídlení, tak se jich ptáme, jak to. A oni říkají, my jsme přišli o všechno, ale náš jediný kapitál do budoucna je vzdělání. Myslím si, že bychom se z toho mohli poučit všichni. Já jsem si toho všiml i na těch fotkách. Mám pouze dvě věci, které bych rád dodal. Jedna věc je, že máme projekt, který je jiný od těch projektů obcí a ten pilotní projekt byl schválen už vlastně před dvěmi týdny výborem pro rozpočet a brzy bude schválen i na plenárním zasedání. To budou 2 miliony na to naléhavé znovu sídlování, takže to můžeme využít například v rámci toho Evropského fondu pro uprchlíky. A druhá věc, kterou máme v rámci spolurozhodování a čekáme ještě na konečné schválení, je prioritní zacházení s tábory, kde došlo k přírodní katastrofě. Na samém začátku to nebylo tak zřejmé a nebylo jasné, proč tu prioritu tam zabudovat, ale tak, jak jsme viděli nyní už v táboře Šuša, tak tam máme vlastně ten dopad těch přírodních katastrof. Na papíře to už tedy existuje, teď musíme těm lidem pomáhat v reálu. Času nemáme na zbyt, takže prosím, eh, pan Moric, máte slovo, pane Moric za komisi Církvy pro migranty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčný za pozvání a děkuji rovněž za to, že doporučujete znovu sazování. Ještě před pěti lety eh, ve srovnání s tou situací tehdy, to je rozhodný eh, pokrok. Z těch z vás, kteří nás neznají, eh, těm bych řekl, že jsme Komisi církví pro migranty, hlavně jsme anglikánská um, protestantské a pravoslavné církve a snažíme se vycházet z potřeb ochrany například etnických, církevních, náboženských a jiných menšin. Znovu usídlení, jak už bylo řečeno, je taková trochu horká věc, taková horká brambora. Jsou to lidé, kteří tvrdí, že v jejich zemi není žádný právní základ Což je obtížné, ale zároveň je to o to zajímavější, protože musíme se cítit nuceni k posílení naší argumentace. A ta zazněla už z úst některých kolegů. Podíváme-li se na eh, fotografie nebo zajedeme-li si do táboru, jakož je Šuša a jiné, tak nám bude zcela jasné, že znovu usídlení je nezbytné a že to i tak bude kapkou v moři. Musíme tento argument opakovat, zdůvodňovat potřebu znovu usídlování a právě v současném světě. A podmínkách, za kterých žijeme. Náš předseda byl zpravodajem složky o znovu sídlení a snažil se vysvětlit všechny obtíže. A já vím, že i v této sněmovně se hovoří, no, ono už je to tak těžké, je to vše v patové situaci, zablokované a tak. Ale já bych rád upozornil na pár věcí. Přesto se dá mnohé vykonat a soustředíme se na to, na to, co se udělat dá, nezávisle na to, že na, na tom, že nám ta složka trochu trochu uvízla. Díval jsem se na zprávy a našel jsem skvělou. Usnesení z 18. května 2010 eh, Evropského parlamentu o společném programu pro znovu usídlení. Skvělý politický dokument a já bych se rád vrátil k pár argumentům a soustředil se na to, co se vykonat opravdu dá. Za prvé, mnohé z toho co už bylo napočato, je na cestě, ale musíme to trochu nakopnout. Když nemáme tvrdou legislativu, tak e, zahájíme e, politickou debatu. E, uveďme to do středobodu pozornosti. A pro mě je základní věci zda budeme mít dost odvahy abychom řekli, kolik lidí budeme schopni v horizontu pěti, deseti let znovu usídlit. Ono je hezké bavit se o prioritách, ale když hovoříme o čtyřech až pěti tisících míst v celé EU, tak to je vlastně jenom okrajová věc pokud máme určitý pocit toho, že jsme schopni reagovat významným způsobem, tak to je úplně jiná hra. U Spojených států hovoříme o 70 tisících, ale myslím si, že tady by se EU přece jen trochu měla orientovat jinam. E, jinak pak můžeme se s čistým štítem obrátit na Tunisko a říci, ano, my jsme tady, abychom vám pomohli, jinak to vypadá trochu vyumělkovaně, když se hlásíme k tomu programu a ta čísla jsou tak mizivá. Parlament žádá o důležité věci, například ustanování společných misí, společné infrastruktury a společné vyhodnocování um, to znovu usídlování. My jsme měli tu iráckou iniciativu a ještě jednou chci zopakovat, protože to byl pilot v rámci EU, nebylo by hezké, abychom si vzali um, a e, rozhodli se e, provést jiný pilot, například e, v souvislosti s tím, co se děje v Severní Africe, zejména, že se jedná o omezenou operaci přímo na našem Prahu a je tam mnoho místních společenství, která si zaslouží ochranu přímo. Parlament si vyžádal soukromá partnerství se, se soukromých a veřejných institucí a eh, subjektů a s tím musíme přijít eh, za členskými státy. Tedy eh, rozvíjejme ty struktury, například UNHCR, občanská společnost a nějaké soukromé subjekty a ta občanská společnost bude muset na určité etapě sehrát tu rozhodující úlohu v té integraci těch znovu usídlených. Parlament vždy potrhuje uh, potřebu specializované jednotky. E, říká, proč tady není něco kromě EASO a není jsme v takovém strategickém okamžiku. Já bych nerad se někoho dotkl, ale při mých e, diskusích například s panem Fislem a s ostatními zatím mě nedávají naději, že to je nějaká horká priorita pro EASO v současné době. Takže nyní opravdu je ten rozhodující moment zasáhnout a říci my, co by parlament, ale e, vlastně jménem i jiných e, institucionálních aktérů jsme přesvědčeni, že to musí být součástí celého balíčku od samého začátku. A řekněme to už teď. Parlament hovořil často o e, lokálních prioritách, určování priorit, neustála aktualizace zemí, uprchlíku, jak je prioritizovat. A ano, jakým způsobem k tomu přistoupíme z technického hlediska, jak bude řešena místní e, příjmová střediska, ale musíme se tázat, proč jsou takové skupiny, které e, jsou v urgentním eh, tedy stavu, u kterých se urgentně musí znovu usídlovat. Většinou to jsou malé skupiny a díky nim eh, to prospívá i ostatním, protože jiní zase jsou schopni se dobrovolně navrátit. Takže ta diskuse musí pokračovat a parlament společně s mezinárodními aktéry jinými tady musí sehrát zásadní úlohu. A poslední argument. Mnoho se hovoří o těch expertských skupinách ke znovu sídlení a představujeme si to tak, že ta expertská skupina by měla rozhodující slovo v tom, kdo a jak bude a kde znovu sídlen. Ale taková skupina odborníků ani nemusí stanovat finanční priority. Může udělat i mnoho jiného. Mnoho zemí u níž se začalo se znovu usídlování v nedávných letech, vlastně tím, že se jim podařilo získat určité odborné znalosti ze sousední země, od jiné země, nebo se nechali inspirovat, takže dokonce i bez zmínky o financování tady je důležitá úloha té skupiny expertů. A znovu i nyní, už nyní se to dá provádět, těch odborníků se dá využívat. Takže nesoustředujme se na to, co se, čeho se nedá dosáhnout. Spíš si zkusme říct, věci, s čím už se dá pohnout a tady právě parlament může už mnohé udělat a já bych vás k tomu rád vybídl. Děkuji, pane Morsi. Ano, já si velice eh, dobře vzpomínám na tu zprávu a proto jsem na samotném začátku se vlastně vrátil k té zprávě vlastní iniciativy. Tehdy to mělo rozhodující význam a to byla ta zpráva z vlastní iniciativy, která byla vlastně eh, doplněním, ale mu chci výslovně poděkovat Nadě Hirš, panu Hidalgo, paní Skakau za Zelena, pan Papa Nikolau za EPP a dokonce pan Timothy Kirchhoff za EKR, kteří velice dobře to koncipovali. Pro mě takovým milníkem v té zprávě je e, to, že žádají v rámci e ASO e tu jednotku pro znovu sídlení. Máme jakoby fond, ale nemáme eh, ty odborné znalosti, lidské zdroje a ani nemáme ten lidský pocit toho souznění, který by dokázal ty mechanismy inspirovat. Takže příští týden bude otázka k ústním zodpovězení radě, k otázce znovu sídlování na plenárním zasedání a doufáme, že přijdeme s dobrými zprávami ze strany rady právě ať už výsledkem této rozpravy, anebo eh, výsledkem našich snah. Není. paní Thomas z americké mise Spojených států, tedy při Evropské unii. Děkuji. Jak už bylo zmíněno, já jsem referentka pro migrační politiku a záležitosti uprchlíků tady v Bruselu. Já už zastávám to stanovisko něco přes dva roky a při své práci s různými aspekty evropských institucí, občanské společnosti a tak dále k těmto otázkách, jsem si všimla, že tady jsou zásadní rozdíly v přístupu k problematice znovu sídlování a ráda bych se o některé z nich s vámi podělila. Jedna zajímavá věc, které jsem si všimla, je eh, frekvence, se kterou členské státy se snaží uvalit veškerou odpovědnost za znovu sídlování na ministerstvo vnitra. Pokud na vše pohlížíme optikou ministra vnitra, tak to samozřejmě celou tu diskusi úplně eh, nějakým způsobem eh, ovlivní. Ve Spojených státech eh, se při výběru a eh, screeningu těch utečenců eh, um, ano, zakládá na pohledu ministra vnitra, ale zároveň celá vláda se na to dívá jako na zájem jak zahraničně politický, tak vnitropolitický. Takže je to spíš uh, ministerstvo um, státní tedy sekretariát a státní zpráva a zejména ministerstvo eh, které má takový úřad pro znovu sídlování. Máme i odpovídající oddělení v rámci americké vlády, která se snaží zajistit plnění amerických zahraničně politických cílů, například znovu sídlování z jiných eh, kontinentů a vyvíjení nátlaku na hostitelské země tak, aby byli schopni zajišťovat eh, azyl dávat azyl. Novým uprchlíkům rovněž jiná humanitární řešení jsou důležitá, ať už spolupráce eh, v otázce navrácení uprchlíků, případně jiných příležitostí, kterých se mohou ujmout. Jedna záležitost z hlediska zahraničně politického spočívá v tom, že ta humanitární řešení, která mohou mít pozitivní dopad na širší politické otázky například stability a míru těch regionů, kde zatím vládne konflikt. Znovu usídlování je rovněž dobrým příkladem amerických humanitárních zájmů a je to příklad, který se snažíme uvádět jako nakažlivý, řekněme, pro ostatní. Další přístup, kde se Spojené státy liší od některých jiných zemí, je extenzivní využívání partnerských eh, struktur. Na to už tady byla narážka náš program by nebyl reálný, aniž bychom do toho zapojili partnery na všech úrovních, eh, celostátní, eh, států amerických, eh, náboženských združení, místní úrovni. Takže je to ministerstvo vnitra, zdraví, zdravotnictví, pro práci, pro školství a ten takzvaný státní odbor a tam se kříží vlastně různé politiky, programy, které se týkají menšin, eh, migrantů, případně vhodnosti či přístupu těchto lidí k jiným službám. Tam je pak dále devět jiných agentur, některé eh, náboženského rázu, eh, která pomáhají v rozmístování těchto žadatelů a ty pak mají síť v celé zemi. Například americká eh, katolická konference, luteránská imigrační služba a ti vždy mají nějaké diakony, nějaké místní eh, jednotky. Eh, pak máme třeba i organizaci, která má místní úřadovny přímo. A ty pak mají své uh, Mm, příznivce, ke kterým se obracejí o pomoc. To jsou ať už volontéři eh, nebo místní sbory církevní a týká se to například eh, dobrovolných darů, eh, ubytování, oděvu, nábytku, všeho, co takový přesídlený uprchlík potřebuje. A chci potrhnout, že se zabývají všechny, všech že se to týká všech typů uprchlíků nezávisle na jejich náboženském přesvědčení. Rovněž i Další ministerstva se opírají na podobných eh, charitativních organizacích, tedy jsou to potom často vlády těch amerických eh, eh, států. A tam je například výuka angličtiny, školení, profesní průprava. V některých komunitách jsou programy pro uprchlíky, eh, kteří mají zvláštní potřeby. Třetí aspekt, kterého jsem si všimla a jež bych tady ráda zmínila, a to tady Torsten řekl, je otázka škály, rozsahu. Už o těch číslech byla řeč. My opravdu znovu usídlujeme velké počty lidí, což nám umožňuje zorganizovat program tak, aby byl efektivní. Například máme osm podpůrných středisek pro znovu usídlení v celém světě, které nám pomáhají v tom screeningu, v tom vstupním hodnocení. Tam máme ku pomoci eh, nevládní organizace, charity, některé podpůrná střediska jsou obrovské organizace, Eh, Nairobi, Amman, Bangkok mají přes 200 zaměstnanců a eh, velikou spád, eh, spádovou oblast. A tím, že máme takové regionální uzly, tak se nám podařilo snížit náklady na zpracování všech případů. Máme pracovníky s těmi jazyky, které potřebujeme a dokážeme se dělit osvědčenými postupy. Ale i když nebudete přijímat tak velká čísla, tak přesto si myslím, že i na vnitrostátní úrovni jsme schopni šetřit tím, že budeme mít větší počet. Tím, že například eh, systematizujeme ten proces a budeme spíše pracovat s velkou kvótou, spíše než s malou. Já to probírám s různými praktiky, jak ve Spojených státech, tak v Evropě a dospěla jsem k tomu závěru, že eh, ve mnoha ohledech je vlastně jednodušší znovu usídlovat eh, velkou skupinu než malou. Máme-li celoroční kvóty, tak můžeme plánovat e, smysluplným způsobem. Můžeme se scházet. Všechny zainteresované strany si mohou lépe plánovat a mohou rovněž řešit problémy, než se vymknou naší kontrole. Je rovněž možné mít program e, s těmi e, všemi a zahrnovat do toho eh, místní společenství, právníci, kteří už jsou dlouholetými odborníky, takže nemůžeme znovu eh, dělat vše od začátku, kdykoliv se nám objeví nová vlna. Pak máme rovněž eh, osoby, jež prakticky v té problematice jsou neustále a které už dokážou věci řešit operativně. Jedna věc, která Eh, je mi velice nápadná, je znovu usídlování větších počtů rovněž umožňuje těmto nově při, přišedším, aby si sami pomáhali v rámci té mini komunity, která tam vznikne. Například si vzájemně doporučují pro um, pracovní zařazení, hlídají si děti a to umožňuje i hostitelské komunitě to, aby se nějakým způsobem vypořádala s těmi novými sousedy, kteří si sami dokážou v těch zásadních věcech poradit. E, uprchlíci si sami vzájemně pomáhají, je-li jich někde víc a tím i my jim dokážeme lépe pomoci. Děkuji velice, paní Tomas. Samozřejmě ta čísla na nás dělají velký dojem, ale největší dojem na nás dělá to, jak dokážete z toho vytěžit mnoho i pro tu hostitelskou obec, eh, komunitu. A já jsem měl takovou videokonferenci s Washingtonem a právě eh, vládní orgány to řeší pozitivně, jako možnost zajistit si v určitých profesích odborné síly. A stejně tak to vypadá i v Dánsku. Dánsko nám rovněž může být vzorem a musíme si lépe všímat, jak důležité je znovu osídlování pro eh, členské státy. Poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. I'll start to say that I'm deeply honored to have been, to have been given this opportunity Děkuji za toto pozvání. Děkuji, že jste mi dali tuto možnost, abychom vás eh, seznámili s tím, jaké zkušenosti máme v Dánsku se eh, znovu usazováním. Je důležité, abychom se zmínili o eh, všech zkušenostech, které máme. Jak víte, v Dánsku máme novou vládu a to znamená, že dojde k nějakým změnám v této oblasti. Nová vláda už eh, oznámila, že změní současná kritéria pro eh, výběr uprchlíků eh, v rámci programu pro uprchlíky s výhledem do budoucnosti. K této změně dochází, aby se zlepšilo, zlepšily rovné podmínky Eh, Dánsko má flexibilní kvótu přibližně 500 osob za rok. Eh, pokud jde o znovu usazování, tak to je neoddělitelnou součástí naší migrační politiky. Eh, program, který máme, je z roku 78. Eh, díky dohodě s UNHCR. Máme kvótu uprchlíků, tak tomu říkáme. A jak už jsem předtím řekl, tato kvóta byla stanovena v roce 1978 a bylo to stanoveno na 500 osob za rok. Je to 1500 osob za tři roky a je to tedy za rok eh, průměr 500 osob. A toto nám umožňuje se přizpůsobit těm ročním výkyvům. Úprava novela z roku 2005 eh, také upravila eh, druh uprchlíků, které, kteří mohli využít tohoto programu znovu usazování. Byla přidána dodatečná hlediska a možnost eh, využít eh, povolení k pobytu. Nová vláda, jak už jsem řekl, eh, prohlásila, že změní tato nová kritéria výběru. A toto může mít negativní vliv na uprchlíky. jaké jsou cíle eh, dánské politiky znovu usazení. Chránit uprchlíky a pomoci zemím, které eh, čelí eh, v největší míře migračním tokům. Také využít znovu usazení jako nástroje Eh, proto, aby uprchlíci dostali novou alternativu. Jedná se o to, abychom eh, získali eh, nové výhody. Od roku 2005 Eh, uprchlíci musí splnit eh, určité, určitá kritérie v rámci protokolu a v Dansku to máme v programu přizpůsobení, který trvá dva roky. A tyto dva roky musí zaručit minimální integraci do dánské společnosti. Dánský systém eh, funguje následujícím způsobem. Vyberou se osoby, potom se prostudují eh, případy, kde existuje okamžité riziko navrácení. Eh, složka se musí eh, předložit UNHCR ještě než k tomu přistoupí dánské úřady. Jak už jsem řekl, existují mise, během kterých dochází tedy k výběru. A tam se tedy eh, rozhodne, kdo eh, zůstane v Dánsku. Imigrační úřady můžou také se zúčastnit těchto misí. Imigrační úřady dospějou potom ke konečnému rozhodnutí a eh, poskytnou povolení k pobytu v jednotlivých případech. Eh, jsou to případy, které UNHCR eh, poskytlo Dánsku, to je 75 případů za rok. A mají priority ty případy, kde existuje okamžité riziko vyhoštění. Potom eh, počet se zvýšil z 20 na 30 Eh, to se týká osob, které jsou vážně nemocné a potřebují okamžitou lékařskou péči. Jak už jsem řekl, máme dohodu s UNHCR. UNHCR nám dodává složky osob, o nich se domnívá, že by měly být eh, znovu usídleny. My eh, tuto osobu zvážíme ať už byla zvolena na té takzvané misi, kde někoho volíme, anebo eh, v tom zrychleném řízení. V každém případě se dánské imigrační služby nejdříve snaží vyhodnotit, zda ta osoba je vhodná jako uprchlík a žadatel o azyl v Dánsku. Jakmile tato kritéria splní, kritéria mezinárodní ochrany, případně humanitární kritéria v rámci dánského zákonodárství, tak je přijmeme jako žadatele o azyl. Eh, dánské imigrační služby rovněž dosud zvažovaly i výjimečné případy u lidí, jimž dávala pouze povolení eh, k eh, pobytu. Tam brala v úvahu rodinnou situaci, jazykové znalosti, motivaci, životní okolnosti, rodinnou situaci. Eh, to se netýká těch zrychlených řízení, případně dožek, složek jiného druhu, ale to se v budoucnu změní. než eh, dospějeme k eh, konečnému rozhodnutí, tak ještě v zemi, eh, v níž se zdržuje, tento žadatel bude mít zdravotní prohlídku. Dánsko tradičně organizuje tři selektivní mise. Ty mise, na níž se vybírají tito lidé ročně z seznamem přijde minister na základě doporučení dánské, dánských imigračních služeb a zároveň po eh, konzultacích s UNHCR a s příslušnou pracovní skupinou. Eh, ty tripartitní konzultace eh, pracovní skupiny pro znovu usídlování mají UNHCR, relevantní nevládní organizace a naše ministerstvo. Eh, Dánsko se snaží mnoholetým způsobem se angažovat tak, aby zvýšilo, zvýšilo svou globální kapacitu chránit. V roce 2008 to byly Malajsko, Zambie a Nepal, kde byli Butánci a jiní přesídlováni. 2009 jsme zajeli do Rwandy, kde jsme se snažili znovu sídlit Kongolany a e, Bhutánce v Malajzi a Burmánce z Nepálu. Rok 2010, to je poslední e, rok v tom starém systému, tak jsme zajeli do Nepálu a do Keně takže to byl poslední rok toho tříletého období. A rok 2011, tam jsme znovu zajeli do Nepálu, Malajzie a Zimbabwe a to byli Burmánci, Butánci a, a příslušníci Konga. Rozhodnutí o destinacích misí na rok 2012 bude rozhodnut na konci tohoto roku, případně začátkem příštího roku a nakonec naše vyhlídky. Znovu usídlování se stalo v rámci evropské asilové a migrační politiky důležitým nástrojem, ale zásadní otázka zní, um, máme klást zvýšený důraz na ochranu eh, v těch regionech eh, blízkých původu těch osob a můžeme strategicky využít znovu usídlování z pohledu zvyšování globální kapacity eh, ochrany a e, musíme se rovněž zamýšlet nad původními příčinami. E, tím můžeme globálně obohatit kapacitu pro ochranu a zároveň vyhovět našim národním závazkům. E, Dánsko podporuje Evropský regionální program s pomocí charitních organizací, má obrovské zkušenosti a využívá vlastně iniciativu my, my jsme využili zkušenosti například ochrany rumunských uprchlíků a zvyšujeme kapacity nikoli z hlediska pouze ochrany regionu, ale e, vymýcení původních příčin, e, vědomí, e, zvyšování povědomí a budování kapacit má fantastický výchovný efekt a pozitivním způsobem ovlivňuje i sousední země a správní využívání například finančních prostředků pro rozvojové země a regionální úřady by mohly zvýšit svou kapacitu vstřebávat osoby potřebné a zvyšovat jejich obranu, Mohli bychom dospět k vyšším standardům, aby i e, státy původu zvyšovaly své standardy a můžeme tím ovlivnit i migrační toky, neregulované migrační toky. Doufám, že jsem tímto přispěl k této diskusi a vrhl nové světlo na tuto problematiku. Děkuji velice, pane Gonstrup. Very much here in Parliament that the Danish experience can also serve as... Děkujeme. Děkujeme ještě jednou, pane kolego. Ano, samozřejmě, že je to i takový moment didaktický. Dánské předsednictví by mohlo fungovat eh, v podstatě jako jakýsi, jakási pochodeň v rámci rady, aby informovala o tom, o všech těchto záležitostech, které se týkají znovu usazování. Protože zvyšování povědomí, to je podle našeho názoru jedna z nejdůležitějších věcí v tomto ohledu, aby ta rozprava, která se znovu usazování dotýkala, aby jsme ji dostali na vyšší úroveň. Děkujeme ještě jednou za toto objasnění a dánské zkušenosti do budoucna, jakož i e, vaše zkušenosti z minulosti. Já zde nebudu nějak e, přicházet pouze s nějakými záběry celkovými, protože každou rozpravu už jsem vlastně nějak ukončil nějakým způsobem, okomentoval, pouze bych obrátil vaši pozornost na rozpravu, která nás čeká na plenárce příští týden a máme i dobré informace, pokud jde o projekt, o naléhavém znovu usidlování. Dále je to zlepšení projektu jednotlivých municipalit. Dále zde máme den, který zvyšuje povědomí vždy, který věnujeme celé problematice v Evropském parlamentu. Samozřejmě, že i v rámci JASO eh, jednotka, která se zabývá znovu usazováním, je eh, podle našeho názoru velice důležitá, proto se těšíme i na rozpravu, která bude probíhat s vaší jednotkou. A než zahájím rozpravu, rád bych poděkovali sekretariátu Libe a paní Van která vždy poskytla kvalitní podporu a asistenci v tomto ohledu. Nyní vidíme, že Antonio se hlásí o slovo. Já budu hovořit rychle, protože už jsme v části k e, závěru. Já bych vám chtěl poděkovat za morální lekci, kterou jste nám dnes udělili. Mnohokrát vám děkuji, ale e, z hlediska praktického, tak jak řekl pan Tavares, Chtěl bych říci, abychom si odsud odnesli myšlenku, že odsud z hlavního města Evropy, z Bruselu, z našich institucí, aby ta myšlenka, o které hovořil ten první řečník, to je ta naléhavá situace těch pět tisíc uprchlíků ze severní Afriky, kteří potřebují okamžitou evropskou pomoc. Z těchto pěti tisíc já bych eh, chtěla říci, pět tisíc uprchlíků, kteří už eh, spadají do kategorie UNHCR v té původní kanceláři v Tripolisu a kteří bloudili eh, bez cíle, někteří se dostali do Šuši, někteří do Lampedusy. To je celkový počet, anebo ještě máme dalších pět tisíc uprchlíků, kteří by Eh, se měli přidat k těmto uprchlíkům, kteří spadají pod kategorii UNHCR a kde bychom my měli povinnost evropskou se jich ujmout. Takže kromě těch pěti tisíc uprchlíků, jak se o nich hovořilo v Šuše, máme tedy celkový počet pět tisíc nebo deset tisíc. Děkujeme. Další kolegyně, která požádala o slovo, Jean Lambert. Děkuji za slovo. Jedna z otázek, která vyplynula na povrch eh, často, když jsme hovořili o těchto politikách asilového postupu s některými členskými státy, jsou určité obavy, pokud jde o sjednocování rodin, jakmile otevřete dveře jednomu členu, dvěma a tak dále, čili obavy v tomto ohledu. Pokud jde o organizované znovu usazování tímto způsobem, představuje to nějaký problém? Hovoří se o tom, je to obava, která se, na kterou se reaguje? Pokud ano, tak jak? Vím, jak to vypadá s EU směrnici v tomto ohledu, ovšem členské státy, pokud vím, ještě to nemají úplně vyřešeny sami pro sebe, proto bych se zeptala na argumenty Žádné další žádosti nevidím. Kdo by se chtěl, někdo, někdo k těmto konkrétním dvěma otázkám? Vidím. Ta otázka těch pěti tisíc uprchlíků, to je v podstatě ehm, počet lidí, ehm, víme, že jsou tam teda žadatelé o azyl i uprchlíky, uprchlíci, kteří v podstatě ty jejich případy byly zpracovány v Libii. Ovšem náš úřad v Libii již byl uzavřen, čili jsme tam měli Somalce, lidi z Darfuru, z Eritreji, v Libii, kteří se nemohli eh, dostat k našemu úřadu právě protože teda v Libii došlo k uzavření úřadu UNHCR. Čili to byli lidé, kteří již byli uznáni jako žadatelé o azyl, ale i lidé, kteří se nemohli obrátit na náš úřad v Libii, jakmile překročili hranice a dostali se do tábora v Šuši, tak tam potom už jsme případ od případu to museli řešit. U těch, kteří už byli uznáni, ta situace byla jiná, než u těch, kteří se neměli možnost obrátit na náš úřad. Konkrétně bych řekl, máme tam tu skupinu asi 4 tisíc, 5 tisíc lidí, kteří jsou ze kterých někteří už byli uznáni, někteří nově uznáni UNHCR. Máme ještě i pár lidí v Libii. My doufáme, že naše aktivity v Libii budou zahájeny brzo a doufáme, že budeme schopni reagovat i na požadavky těch, kteří ještě jsou na území Libie. K tomu bych ještě dodal, následující hovoříte o těch migrantech, uprchlíci, kteří se dostávají na Lampedusu. My samozřejmě se často mm, ani nehovoříme o znovu usidlování, neznovu usidlování, protože prostě jsou to dvě různé skupiny a ti, kteří jsou už v těch utečenských táborech a ti, kteří se dostanou na území Evropy, abychom nějak nepodpořili další znovu eh, usidlování. Toto byli lidé, kteří Eh, se dostali z Tuniska do Libie, vzali si tam své pasy a v podstatě pašeráci jim pomáhali dostat se do Evropy. Oni prostě měli pocit, že ta situace je tak nepříjemná, tak nebezpečná, byly tam teda ty požáry a mm, mm, povodně a tak dále, čili prostě pokusili se o to. Znamená, že v takových případech se lidé rozhodnou zvolit cestu Eh, těmi pašeráckými eh, způsoby. Paní Lambert, je možná na dánském vládě říci, zda měli takové problémy, zda ta otázka znovu sídlování je propojená s tím sjednocováním rodin. Jistě je problém identifikovat eh, ty mm, ty, ty rodiny, my se vždy snažíme a je to obtížné. Vždy se snažíme o to, aby uprchlíci, kteří se představí jako rodina, aby to teda skutečně byla rodina, že ta žena, která je ohrožena a řekne, že jí manžel zmizel, my se snažíme eh, zjistit, že, eh, nebo zajistit, aby její manžel třeba nešel někde v druhé části toho tábora, čili ta identifikace je důležitá a zároveň lidé, kteří podstoupili znovu sídlování. Ano, asi tam po několika letech pravděpodobně požádají o to, aby se k ním um, připojili ostatní členové rodiny. Nevím, že by to nějakým způsobem mohlo ty politiky ovlivnit. Možná bychom tím vlastně ty lidi dostali z rukou pašenáku, protože pokud bychom to neudělali, tak to může být otázkou života a smrti. V posledních dvou letech jsme to viděli ve Středomoří. Pane Morici, ještě k tomu něco? Paní Lambert. Hanoed už o tom hovořil z pohledu UNHCR. Já možná trochu organizační podpora těchto uprchlíků po znovu usídlování. My samozřejmě jsme křesťanská organizace a rodina je pro nás důsled, důležitá. Jistě e, ta odpověď o tom, jak ta situace vypadá, bude jiná, když to bude zástupce vlády a když to bude zástupce nějakého křesťanské e, organizace. Ano, jakmile teda už ta rodina je nějak identifikována, uprchlíci často mají různé představy a říkají, prostě vezmou, uznají vám to pouze, pokud máte malou rodinu, ani ne, raději nehovořte o tom, že máte větší rodinu, jinak vás vůbec nevyberou. Už to samotné představuje problémy. UNHCR je sice kvalitní orgán, ovšem to stanovení toho, kdo je nebo není členem dané rodiny, je obtížné. Často jsou to veliké tábory, nouzové situace, nemáte tolik času a tak dále. Někdy dokonce se zjistí až následně, že tam bylo nějaké dítě, které patří do rodiny. Prostě o tom neřekli, jenom mě bylo řečeno, že když řeknu, že mám dítě, tak mě nevyberou a tak dále. Čili je to problém. Dále, co to je rodina? Ta diskuse už probíhala ohledně združování rodin v, v Keni, mnoho sirotků, kteří v podstatě byli adoptováni a nejsou, to, jsou, nejsou součástí klasick, té klasické rodiny a pokud se dostanou do takového tábora, tak to může být obtížné, protože najednou zjistujeme, že to není eh, součást jejich rodiny, ovšem žili společně deset let, takže se považují za rodinu. Je tam mnoho otázek. Ten proces Zrušování rodin, ano, je to právní záležitost a na druhé straně vidíme, že uprchlíci často se třeba dostanou jenom sami, fyzicky to um, vydrží pouze sami jednotlivci a to, aby se tam dostali fyzicky ostatní členové rodiny, to je obtížné. Řekněme mm, Červený kříž nebo UNHCR přichází s finanční prostředky, aby umožnili těmto lidem, um, aby se k ním přidala přidali rodiny příslušníci, ovšem je to, je to problém, zůstává to neustále velkým problém. U nás v Dánsku to nebyl problém, ale je to důležitá záležitost pro uprchlíky. V těch různých misích, které, kde provádíme tu selekci, tak my jim hovoříme o těch možnostech eh, reunifikace, aby věděli, co je čeká, když se dostanou do Dánska. Protože když můžete mít ten koncept rodiny může být různorodý, proto je důležité informovat tyto lidi správným způsobem, tak aby pochopili, o co jde, aby věděli, s čím souhlasí nebo nesouhlasí. My se nesnažíme rozdělovat rodiny na těchto misích. Máme prostě děti a, a, a rodiče společně. My je nedělíme ty rodiny, chceme, aby přijeli společně do Dánska. Děti, které žijí s rodiči, kteří nejsou jejich biologičtí rodiče, protože jejich rodiče zemřeli v konfliktu. My je rovněž akceptujeme jako rodiny, my se na ně díváme jako na jednu jednotku. I s UNHCR dobře spolupracujeme, snažíme se identifikovat, zda je to skutečně rodina nebo pouze prostě nějaký zvazek který, účelový. Často jsou to děti v, uh, u pěstounů, a v tom případě prostě je považujeme jako rodinu, jako jeden celek. Děkuji, děkujeme. Já nevím, zda ještě kolegyně by se chtěla k tomu. Nechtěla. Ještě někdo z pléna nějaké dotazy? Není-li tomu tak? To znamená, že jsme skončili naše slyšení trošku s předstihem. Máme několik eh, minutek eh, pro závěrečné, závěrečné hodnocení ze strany Rady parlamentu komise a to povede Jean Lambertová. Děkuji. Okay. Um, I know that people are, are having to leave. Uh... Vím, že už musíte mnoho z vás odjet z různých důvodů, ovšem nyní takové formální schrnutí celého dne. To, co jsem slyšela, to, co si mm, to mi řekli kolegové, to, co si měli možnost vyslechnout, to všechno bylo obrovským přínosem, mnoho příspěvků, úžasných, důležité informace v těchto příspěvcích které pro nás, pro Evropský parlament jsou důležité, pomohou nám podívat se na ty horizontální záležitosti v různých oblastech a zároveň to bude takové východisko trochu do budoucna na, na vůči těm návrhům, které jsou na stole, které se k nám asi dostanou do budoucna. Ráda bych poprosila kolegy z komise i z rady, zdá by nám neřekli rovněž několik slov o dnešním dni, jak to vidí ze své perspektivy. Já možná poté eh, bych se podívala na to ze strany parlamentu. Poprosím kolegyni za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. No, co? Čím bych ráda začala? Ráda bych navázala na to, co jste řekla o dnešním dni nesmírně zajímavá iniciativa. Mnoho jsme se poučili, samozřejmě, že jsme tu diskusi sledovali velice bedlivě. Rovněž i ty komentáře, včetně těch kritických, ty nám velice pomohou, vezmeme je v úvahu a doufáme, že to bude dobrý základ pro další diskuse a jednání v nejbližších eh, týdnech a měsících ostatní záležitosti. No, jak dále do budoucna, to se tážete cíl té druhé generace těch legislativních aktů, se kterými má přijít komise, cílem je zlepšit koherentnost všech instrumentů, zjednodušit a usměrnit tu ochranu. Chceme mít administrativní eh, principy a chceme omezit eh, druhotné odsuny a zvýšit standardy eh, ochrany odklonit se od konceptu minimálních standardů, které bylo doposud takovým charakteristickým rysem. Nechceme rovněž být těmi, jež soutěží, kdo bude mít méně co nabídnout, což bylo potrhováno, a spíše se přiblížit konceptu Eh, koncepci vysokých eh, standardů. Zbavit se té asilové loterie, která eh, je vlastně velice nesprávným přístupem a komise nemá na vybranou, než se obrátit na své spoluzákonodárce, tedy rada, parlament. Opravdu s vámi počítáme. Přispějte k těmto vysokým standardům. Polské předsednictví je velice aktivní a chceme poděkovat eh, předsednictví za veškeré jejich snahy. Rovněž se budeme těšit na další spolupráci. Musím potrhnout, že samozřejmě všichni jsme si vědomi, že budeme muset přistupovat na kompromisy, pokud chceme dosáhnout té lhůty eh, roku 2012, což znamená, že všechny strany se musí připravit na to, že se toho či onoho budou muset vzdát, abychom dosáhli vyrovnané dohody, která bude v obecně v zájmu všech. Takže pro nás eh, tam můžeme ratifikovat eh, to, co je eh, na první straně, tak potřebujeme zjednodušený právní rámec a e, musíme se zabývat tím, co zajímá členské státy Evropský parlament a mnoho z toho se budeme snažit vyřešit a samozřejmě, že zde mohu prohlásit, že komise je k vám dispozici, e, v dispozici svým dvěma spoluzákonodárcům a těší se na spolupráci v nejbližších letech. Děkuji. Děkuji nyní se obracím eh, ke svému druhému spoluzákonodávci, to je takový institucionální termín, pan Šostak za eh, Radu eh, pro spravedlnost a vnitro. Děkuji, dobré odpoledne všem. Mám tady dvě záležitosti, jež bych se rád dotkl. Jinak by to bylo, myslím, trošku zlouhavé, kdybych měl projít všech sedm panelů. První, externí dimenze asilové politiky. Měli jsme tady eh, velice bohatou diskusi o znovu usídlování a myslím si, že všichni rada rovněž si uvědomují, že se jedná o velice důležitý aspekt externí politiky asilové a je to prvek, kde členské státy eh, zatím působí na dobrovolné bázi. Jak víme, 10 eh, ze 17 z 27 už má politiku a samotná unie rovněž neskládá ruce do klína, má iniciativu v rámci Evropského fondu pro uprchlíky a doufáme, že tam budou rozšířeny možnosti právě v kontextu eh, příštího, eh, příštího finančního výhledu, jak už bylo řečeno. Máme už iniciativu na stole, ale zatím bohužel se tomu nějak nedaří, je tam mnoho neshod, které postupy se toho týkají, které institucionální vztahy eh, tam jsou příslušné. Zatím nemáme kompromis mezi těmi, již se to týká, ale máme zájem na jeho dosažení. A potvrzuji, že eh, v rámci eh, našího, našeho tria je vůle to vyřešit. A druhá věc. To je ten interní aspekt asilové politiky a ten je vlastně ještě takový zásadnější z hlediska eh, dnešního slyšení Členové rady a určitě i předsednická země se shoduje, že azylové systémy členských států tedy eh, nejsou dokonalé a často jsou spíše nedokonalé. A eh, ty země se jsou ochotny shodnout i na tom, že zejména některé členské země potřebují pomoc a proto eh, máme Evropskou radu a chceme se shodnout na tom, že potřebujeme právě právní akt, který by měl eh, být hotový do eh, konce roku 2012 o společné asilové politice. A rovněž jsme se zhodli na tom, že, ale zhodli jsme se na tom teprve v červnu letošního roku, což ale neznamená, že to pojetí asilových standardů by mělo být uniformní. Už jsme zde slyšeli i eh, ty rozhodně nedoporučované postupy z hlediska jazykové mm, politiky, těch přijímacích středisek, bohužel jsme neslyšeli dost těch eh, nad průměrných příkladů, kde jsme měli rovněž příklad, kde slyšíme o zločincích, jež jsou ve vazbě spolu s ženami, eh, které jsou uprchli, mají status uprchlíka a to rozhodně neznamená, že se to shoduje se směrnicí. Přece v rámci směrnice mají mít nevládní organizace přístup do těchto eh, středisek a ty by tomu měly bránit. Máme rovněž um, úředníky, které jsou odpovědní, kteří jsou odpovědní za ty složky, ale přistupují často k těmto lidem s velikou podezíravostí. Ale na druhé straně jsou to um, situace, kdy eh, se pracuje s málo penězi, pod tlakem a má se eh, množství práce. Proč to eh, zdůrazňuji? To je proto, že um, musíme se v té směrnici posunout dále a vyjednávání jsou velice obtížná. To rozpětí mezi členskými státy je obrovské. Máme 27 různých asilových systémů a předtím žádný pokus nebyl. Je to vlastně první pokus to nějak sjednotit. Za druhé, první generace těch směrnic stanovila minimální standardy, ale ty vlastně plně platí pouhý rok a půl. Takže vlastně i tam nevíme, jakým způsobem v plném rozsahu opravdu fungují. Za druhé, u té směrnice o asilových postupech jsou principy, které mají vliv na základní obecný eh, princip občanskoprávní v dané zemi, nebo ty principy z kontextu občanskoprávních ustanovení a tam je to velice obtížné změnit. A za druhé, a to je jasné z té diskuse o například zadržení, jedná se o právní oblast, která i dokonce z pohledu judikatury Evropského soudního dvora je velice nejistá. Například rozhodnutí Rady ministrů a Rady Evropy ohledně eh, zadržení. Druhý důvod potřeba eh, důkazních prostředků. A říkáme tomu právní jistota? Ne, to je oblastí vyjednávání, kde my se to snažíme poho- porozumět a tam je, pokud je nějaké vodítko, tak je spíše politické povahy ze strany soudu a nakonec mnoho standardů, s nimiž se v těch textech eh, setkáváme, zachází dále než záruky, jež, jichž požívají občané daného členského státu. A my se musíme zabývat otázkou, zda je opravdu oprávněné posouvat se dál, jít dál, než co jsme schopni zarušit vlastním občanům v otázce toho, co chceme zaručit žadatelům o azyl. A navíc velice těsná rozpočtová situace. A výsledkem je velice složité vyjednávací prostředí. Jinými slovy, máme pocit, že je velice jednoduché popsat eh, vyjednávání jako eh, trend, kdo se předhání v tom, kdo nabídne méně. A že se instituce snaží nějakým zoufalým způsobem stahovat sebe ke dnu. Ne, tak tomu není. Máme velice různorodou situaci, různorodé prostředí pro tu právní situaci v otázkách azylu. Některé státy jsou na tom výborně, ale ty legislativní akty jsou natolik eh, obtížné z pohledu slučitelnosti, že ten společný jmenovatel je poměrně vzdálený. A Evropská komise eh, se zasvětila cíli, aby do konce eh, příštího, tedy přes příštího roku, čili do konce naš, to předsednictví toho dosáhla. Polské předsednictví se snaží o maximum. Snaží se vytvořit prostředí, kdy to bude možné a spolupracujeme s nadcházejícím dánským předsednictvím a rovněž s kyperským. A tak doufáme, jak už mnozí zde předeslali, že se to přece jen podaří. Ale na závěr bych rád řekl, předsednictví zde um, uslyšel mnoho lichotek, ale každé předsednictví je pouze tak silné, jak silní jsou ti, kteří s ním spolupracují. Takže uh, pokud tomu tak je, tak je to díky tomu, že s ním všichni tak dobře spolupracují. Děkujeme za eh, toto vyjasnění, vysvětlení těch okolností, obtížných momentů a rovněž těch složek. Já si dokážu představit, že v rámci parlamentu eh, si toho jsme velice vědomi. I z minula tradičně, než jsme se stali tím spoluzákonodárcem u těch eh, problematik. Víme, kde tam jsou ty háklivé otázky, ale zároveň si myslím, že spravedlivě musíme říci, že čas od času opravdu máme pocit, když vykládáme si teda, když si naléváme čistého vína, že odpovědi, jež se nám vracejí v určitých momentech z rady a neřeknou, o které představitelé rady se jedná na tomto místě. Někdy ty odpovědi nebyly k věci, nereagovali na tu potíž jako takovou, o níž jsme se zadrhli. Spíš to znělo tak, že se snažíme, eh, snažíte někoho přesvědčit. My musíme nejdříve někoho přesvědčovat o tom, že nám jde opravdu o řešení. A až pak se dostáváme z toho patu a přichází na diskusi o tom, o co jde. Ale nenalhávejme si, obtíže tady jsou, zejména v některých členských státech, rovněž eh, z důvodu toho politického ovzduší, kde se politici musí nějakým způsobem eh, stavět vůči veřejnosti a musí silně argumentovat, že si uprchlíci zaslouží ochranu, ale jsou i politické síly. Naštěstí mnohé z nich eh, nejsou u kormidla, ale jsou to často opoziční strany, které se snaží eh, vše líčit tak, že uprchlíci jsou spíš takový privilegovaní, mají práva, které ostatní nemají, ale my sdílíme eh, tu touhu a to přání dosáhnout optimálního výsledku a zajistit těmto lidem na naší planetě nějakou budoucnost, kteří jsou ve velice neutěšených podmínkách, riskují pronásledování, tělesnou i duševní újmu a z hlediska parlamentu s velikým potěšením budeme pokračovat v těch neformálních meziinstitucionálních kontaktech. Ty jsme krásně navázali, tam se snažíme hledat řešení určitých horizontálních otázek. To zde zaznělo, čili otázka zranitelných, tedy ohrožených osob, eh, zvláštních potřeb, zadržení a tak dále. Rovněž bychom si přáli, aby rok 2012 opravdu byl završením našich snah, aby tam ta přepracovaná azylová složka se objevila, i když nečekáme, že to bude v lednu. Ale doufejme, že se nám doká, že dokážeme najít řešení do konce roku 2012 a dospět eh, k zdárnému závěru u těch problémů, které jsou zejména překážkou u některých členských států, kde je ještě třeba se propracovat k osvědčeným postupům. Například ze strany Belgie, tam jsme slyšeli o těch genderových eh, záležitostech my se snažíme vždy, aby ten postup, který se osvědčil jako nejlepší v některém členském státě, aby se rozšířil na ty členské státy, které třeba ještě možná musí urazit určitou cestu. Další věc. Vím, že jsem všechny držela v napětí, ale příští týden nakonec budeme hlasovat o té kvalifikační směrnici. Přece jen. To je novinka a to je dobrá zpráva, kterou všem můžu sdělit a doufejme, že se to podaří. Korelační eh, tabulky, jiná věc, eh, podstromeček a to už bude takovým pozitivním signálem pro všechny ostatní součástí toho balíčku. Takže srdečně díky všem, kteří se účastní, všem, kteří to s námi vydrželi celý den a i těm, kteří přispěli této diskusi um, ehm, takto tím způsobem. Uh, skvělou sadu informací si uh, spolu odnášíme uh, sebou a rovněž paní předsedající děkuje tlumočníkům a všem, kteří pomohli organizaci dnešního slyšení a doufám, že výsledkem budou opravdu jenom pozitiva a doufejme, že se to pohne ku předu. A máme eh, těch eh, pět eh, tisíc, které musíme dostat z, Uniska, z Tuniska, že se dočkají lepší budoucnosti. Šťastnou cestu domů.